Eh, good afternoon, ladies. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jak eh. se cítíte po téměř tří týdenní pauze? Minulý týden jsme měli eh, zelený týden, přeji vám tedy šťastný nový rok vám všem a vidím úsměvy. Jste tedy velice rádi, že jste opět v parlamentu a děkuji za úsměv. I já se usmívám. Vážení přátelé, bohužel musím říci, že máme pouze jediné odpoledne pro zasedání našeho výboru. Zítra není nic, což je netypické. Nicméně podaří se nám to vtěsnat do jednoho odpoledne se všemi odpovědnostmi a úkoly, které máme. A dnes Máme připravený pořad jednání. Pokud nemáte námitky, pořad jednání považuji za přijatý. Bez změn nevidím tedy žádné námitky, žádné připomínky. A oznámení předsedy jsou velmi prostá. Naši koordinátoři se 10. listopadu 2015 rozhodli uspořádat Eh, zasedání našich výbor, našeho výboru bez tištěných dokumentů. A tedy týká se to tří eh, dalších výborů, které se rozhodly takto postupovat bez tištěných dokumentů. Samozřejmě všechny dokumenty jsou k dispozici eh, elektronicky, tak jak tomu bylo dříve. Domnívám se, že je to tedy dobré řešení, dobré rozhodnutí protože díky tomu se dá ušetřit spousta papíru. Samozřejmě ten papír se recykloval, ale přesto množství bylo obrovské. Toto je první zasedání výboru, které je v rámci takzvaného programu paperless, bez papírové. Tedy Děkuji mnohokrát za ochotu a připravenost, děkuji koordinátorům za toto rozhodnutí. Jsem velmi rád, že jsme tedy eh, v popředí těchto úsilí. A nyní bod 3. Schválení zápisu z jednání. Máme k dispozici zápisy z jednání 9. listopadu 2015 a 10. tedy 9. a 10. listopadu 2015 elektronicky. Pokud nejsou námitky, považujeme tyto zápisy ze schůzí za přijaté. Další bod je bod 4 předsednictví Rady Evropské unie návštěva pana Henka Kampa, ministra hospodářství. Vítáme vás, pane ministře. Ne? Jsem velmi rád, že se setkáváme na zasedání výboru ITRE. A vy odpovídáte téměř za vše, co spadá do našeho výboru s výjimkou otázek klimatu, protože my se věnujeme také klimatu ale všechno ostatní za to zodpovídáte vy, tedy malé střední podniky, vesmírná politika, průmysl, inovace, eh, IKT, energetika, to vše spadá do vaší kompetence eh, v rámci nizozemské vlády, proto je vaše návštěva pro nás velmi důležitá. My bychom tedy rádi, abyste nás seznámil s prioritami nizozemského předsednictví. A vzhledem k tomu, že nás pak také navštíví státní tajemník pro vzdělání, kulturu a vědu a výzkum, tak možná nebudeme probírat podrobně právě tu zmíněnou problematiku, eh, protože ta bude projednána později. A nyní bych vás, pane ministře, požádal o úvodní poznámky, ještě než zahájíme diskusi. Děkuji vám, pane Bosku, děkuji také poslancům Evropského parlamentu. Děkuji za příležitost se s vámi setkat a e, představit vám program nizozemského předsednictví pro nadcházejících šest měsíců. Já přednesu krátký úvod, ale jsem tady především proto, abych naslouchal vám, abych se dozvěděl, co je pro vás důležité a jak můžeme eh, dále s informacemi od vás pracovat. Od eh, minulého nizozemského předsednictví v roce 2004 se hodně změnilo. V té době jsem byl také ministrem, byl jsem ministrem obrany a mohu se podělit o vlastní zkušenost. Mohu říci, že v té době Evropský parlament příliš obraze nebyl, ale nyní je. A jak si nizozemská vláda uvědomila, konstruktivní vztah s Evropským parlamentem je nezbytný pro úspěch předsednictví a mohu vás ujistit, že právě pro vytvoření konstruktivního vztahu s parlamentem udělá maximum. Pro dnešní slyšení našeho eh, výboru ITRE se budu zaměřovat na problematiku energetiky, konkurenceschopnosti a telekomunikací. Jak řekl pan Buzek, pak ještě vystoupí kolega Sander Decker, který se bude věnovat výzkumu. Já ještě než přejdu k podrobným záležitostem, zmíním hlavní zásady, které povedou naše předsednictví v první poletí 2016. Zaměřím se na hlavní problematiku, tedy na to, na co by se Evropská unie měla zaměřit. A jsou, shodneme se s Žánem Klodem Junkrem, který říkal, že bychom měli být big on big things a e, tedy ve, myslet ve velkém k velkým záležitostem a obráceně. My se tedy zaměřujeme v předsednictví na transparentnost a e, zviditelnění evropských podniků a občanů. Uvažujeme o potřebách občanů, organizací a podniků v Evropě. První důležitá věc, e, kterou musím říci, zní, že inovace vede k růstu a vytváření pracovních míst. Potřebujeme tedy eh, výrazný růst a k tomu je nezbytná inovace. To jsou tedy hlavní úvahy a co to znamená konkrétně pro energetiku, konkurenceschopnost, průmysl, tedy pro váš výbor. My si přejeme, aby Evropská unie dokázala konkurovat v hospodářské soutěži po celém světě. Ehm, aby nabízela co největší přidanou hodnotu pro podniky, občany a organizace. To můžeme učinit tím, že budeme realizovat digitální jednotný trh, posílíme jednotný trh, vnitřní trh a posílíme také energetickou unii. V tomto smyslu je důležité posílení potenciálu inovace. K tomu potřebujeme spolupráci v rámci Evropské unie, dodržování pravidel a lepší a účinnější eh, agendu v oblasti oblasti lepší regulace, better regulation, a to jak na národní úrovni, tak na úrovni EU. Na úvod několik poznámek k energetice. Nizozemsko bude pokračovat v důležité práci na vytváření energetické unie. Ehm, Historicky dohoda o klimatu, dosažená na konferenci COP 2015 v Paříži a ehm, příprava energetické unie s komplexní klimatickou politikou bude mít zásadní význam pro fungování energetického trhu, pro diversifikaci, pro zajištění dodávek energie, pro trvalou udržitelnost a také konkurenceschopné ceny. Energetická unie je také o solidaritě, o důvěře, dekarbonizaci, zlepšení energetické účinnosti a inovací a také o tom, že hovoříme jedním hlasem. A právě proto vítáme přijetí přijetí zprávy Evropského parlamentu o energetické unii, která představuje zásadní eh, vedení pro radu. Energetická unie vstupuje nyní do druhého rozhodujícího roku a minulé eh, roce komise předložila k tomuto balíček. Letos se připravuje řada eh, dalších opatření po tom letním balíčku a budeme, budeme v tomto smyslu se snažit na tom navazovat. Podpora pro energetickou unii v radě byla velice spolehlivá, silná a tak to i zůstane. Energetická účinnost je oblast, kde nás čeká ještě hodně práce, abychom splnili cíle pro rok 2020. A právě proto návrh revidovat legislativní rámec pro energetické značení výrobků stojí mezi našimi prioritami. Jak víte, Rada přijala obecný přístup a vítáme jmenování pana Tamburána jakožto zpravodaje. Já jsem se s ním již setkal a velice se těšíme na tuto novou dynamiku spolupráce a vyjednávání s Evropským parlamentem komise by měla v únoru přijmout balíček obsahující dva legislativní návrhy k bezpečnosti dodávek plynu v mezivládních dohodách, které by měly posílit spolupráci mezi členskými státy a ty se pak budou moci spolehnout jeden na druhého v případě energetických krizí a zajistit bezpečnost dodávek. Právě bezpečnost dodávek E, patří k prioritám v evropské agendě. Je to také nezbytné pro vytvoření opatření, která mezi jinými budou obsahovat vyšší diverzifikaci dodavatelů a cest a využívání původních zdrojů, konkrétně zdrojů obnovitelných nové infrastruktury a posílení propojenosti, což je důležité pro vzdálenější místa Evropy, zvýšení energetické účinnosti, úspor a také koherentní energetickou diplomaci. V tomto smyslu začne nizozemské předsednictví velice rychle na těchto dvou legislativních návrzích pracovat. Zlepšení energetické unie se netýká jenom lepší legislativy, ale také lepší spolupráce a kromě legislativní agendy se budeme zaměřovat na priority dobře fungujícího vnitřního energetického trhu a nezbytné spolupráci v regionech. A během dalšího předsednictví slovenského v druhé polovině roku 2016 komise připraví nový návrh pro elektřinu a budeme podporovat Slovensko v tom, že připravíme půdu pro tento návrh a těšíme se na úzkou spolupráci, tak jak jsme spolupracovali Eh, budeme spolupracovat také s Maltou, tedy dalším předsednictvím. Budeme se snažit být dobrým trjem předsednictví během těch 18 měsíců. Dnešní odpoledne se budu eh, věnovat tomu, že dostanu prohlášení 20 členských států k regionální spolupráci. Jak asi víte, jsem tomu velmi rád. Týká se to eh, Severního moře, jakožto eh, energetického centra pro severozápadní Evropu. Právě, západ, právě Severní moře v tomto smyslu je velice důležitým tématem pro naše předsednictví a eh, právě toto prohlášení mi bude prezentováno dnes odpoledne a já se velice těším na to, protože mu nabídnu podporu. Právě energetika je dluh, druhým tématem, ale je jedním tématem a druhým tedy je konkurenceschopnost. Integrovanější jednotný trh, konkurenceschopnost a inovace jsou hlavními ingrediencemi pro růst a pracovní místa. Všichni si přejeme růst a pracovní místa a právě to je nezbytně důležité pro evropský jednotný trh. Aby evropské firmy mohly konkurovat v globálním trhu, měly by spolupracovat za nejlepších možných podmínek. Znamená to, jak víme, například v oblasti ocely a chemických látek, že taková spolupráce není vždycky vyrovnaná a představuje hozenou rukavici. Abychom tedy eh, tuto výzvu dokázali přijmout, měli bychom se zaměřit na sjednocení konkurenceschopnosti v oblasti hospodářské soutěže obecně a to zůstane naší prioritou. Budeme se snažit zajistit, aby se eh, toto dařilo a zároveň, abychom byli schopni eh, přinést eh, kýžené, tedy splnit potřeby malých a středních podniků a dalších organizací. Zaměřujeme se také na energetickou unii, jednotný trh, digitální jednotný trh a také lepší regulaci. To budou hlavní témata. A zazní eh, tato témata na zasedání rady eh, v květnu a zároveň také na eh, neformálním setkání ministrů na konci ledna a samozřejmě budou jistě eh, přítomni eh, zástupci parlamentu. Eh, těch zasedání bude více a my jistě vás tam rádi uvidíme. My jako nizozemské předsednictví víme, že počítají se pouze výsledky. A Eh, to zjednodušení konkurenceschopnosti, to by skutečně mělo přinést výsledky. Eh, my tedy očekáváme, eh, že ta konference o energetice, která se bude týkat průmyslových odvětví náročných na e, spotřebu energie, zejména ocelářství, že tedy bude důležitou zkouškou našich záměrů. Dovolte, abych vám nyní řekl, eh, co bych eh, chtěli jako předsednictví dosáhnout v oblasti konkurenceschopnosti v těch čtyřech zásadních oblastech. Malé střední podniky, lepší regulace, vesmír a eh, DSM a telekom. Chceme uspět zejména v oblasti malých a středních podniků, poněvadž ty jsou naprosto zásadní zlepšování rámcových podmínek pro SME, to jsou skutečně e, zásadní věci. Chystáme několik iniciativ na to, aby se e, situace malých a středních podniků zlepšila a budeme eh, na tomto pracovat při plném respektování principu eh, subsidiarity. Bude nás zajímat eh, zejména přístup k financím, na trh lepší regulace a lepší školení a vyučování a vzdělávání. Co se týče lepší regulace, jak jsem řekl, bude se o tom jednat na Evropské radě pro konkurenceschopnost v květnu. Budeme zkoumat kvantitativní metodiky pro monitorování výsledku, to je REFIT. A já rádi bychom se soustředili také na legislativu, která obstojí ve zkoušce času. A eh, chceme eh, využívat také nástroje eh, posouzení eh, dopadu, eh, tak abychom opět tu konkurenceschopnost dali, respektive učinili z ní součást jakéhokoliv konkrétního tématu. Dále, pokud se týče vesmíru, to je naše další konkurenceschopnost eh, v souvislosti s konkurenceschopností. Protože využívání eh, kosmických eh, dat a jejich zásadní, zásadní aplikace pro různé služby, to je zásadní věc. Chceme tedy a chystáme dokument, který se bude zabývat osvědčenými postupy a bude poskytovat hlubší náhled na tuto problematiku. Eh, budeme se zabývat také eh, otázkami EU ESA a jsou to eh, opět témata pro projednávání na té květnové radě pro konkurenceschopnost, jak už jsem zmínil. No a poslední věc, eh, digitální společný trh, včetně telekomunikací, eh, tak eh, určitě vás tady nemusíme představovat, přesvědčovat o tom, jak důležitý je společný digitální trh, tak aby se mohla plně rozvinout naše evropská digitální ekonomika. Um, já vím, že vy se tímto tématem zabýváte a z více, z více aspektů, například ve spolupráci ITRE a IMCOM. Eh, takže my se budeme snažit strategii pro společný digitální trh eh, opět posunout dopředu a opět toto bude projednáváno na Radě pro konkurenceschopnost a pro společný digitální trh v květnu. Velice důležité podle mého názoru je to, aby společný digitální trh přispěl k digitalizaci v rámci průmyslových odvětví a podniků. Například víme, že vyspělý digitální technologii používá používají méně než 2% našich malých a středních podniků, přičemž digitalizace je zásadní pro úspěch, zejména také u eh, malých a středních podniků. Samozřejmě bez konektivity žádný jednotný digitální trh nemůže existovat, nemůže existovat rozumná komunikace mezi občany a vládami. A samozřejmě je k tomu také třeba přijít s vhodným eh, rámcem pravidel, tedy právním rámcem. To znamená, že další vývoj telekomunikací je pro nás zásadní, je to pro nás prioritou a my se budeme snažit opět předjednat půdu pro příslušné návrhy a e, začít e, o tomto jednat co nejdříve a dále budeme e, spolupracovat se Slovenskem. V našem předsednictví se také začne jednat o využití spektra 700 MHz Eh, které je momentálně eh, televizním vysílacím pásmem, tak aby se mohlo využívat eh, pro širokopásmové připojení. Pokud se týče digitálních platform, chceme usnadnit jejich práci a usnadnit zejména tedy debatu o současných digitálních platformách. My víme, jak to jak si pokračuje, eh, všechny ty platformy víceméně začínají ve Spojených státech a my víme, že všechny jsou velice důležité pro našeho ekonomiku. Eh, vážení eh, dámy a pánové poslanci, Toto jsou e, naše záměry a priority pro nizozemské předsednictví v oblasti konkurenceschopnosti telekomunikací. Mohu vás ujistit, že se pokusíme o e, pracovité a účinné předsednictví a že se nám podaří v rámci Evropské unie e, pokročit dále v oblasti společného trhu. Samozřejmě eh, nebude se to omezovat pouze eh, na naše předsednictví příští šesti měsících, ale budeme součástí předsednického tria eh, spolu se Slovenskem a Maltou. Můžu vás ujistit, že budeme plně respektovat ta roli Evropského parlamentu a já se těším na velmi plodnou spolupráci s vámi. Proto si velice rád vyslechnu také vaše názory a příspěvky co vy očekáváte a co si myslíte o tom, co jsem řekl eh, k nizozemskému předsednictví. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane ministře, za vaši eh, rozsáhlou, eh, rozsáhlý popis a opravdu obsáhlé informace na zahájení naší debaty k prioritám eh, nizozemského předsednictví, eh, které se týkají tedy i priorit pro náš výbor. Eh, to činí debatu s vámi o to důležitější. Tak a já bych nyní požádal koordinátory, případně i zástupce, aby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 ještě jednou bych za Evropský parlament rád zdůraznil, že jsme byli potěšeni, jak rozhodně nizozemské předsednictví se připravovalo na předsednictví. Docházelo k celé eh, řadě k celé řadě setkání mezi zástupci příslušných ministrů s poslanci Evropského parlamentu. Já bych teď rád předeslal něco, aby se zamezilo tomu, že Evropský parlament by pořád se soustředil pouze na výdeje. ale rád bych tady oslovil znovu stěžení body, které se tady uvedl pro předsednictví, jako například digitální agenda a s tím související infrastruktura v Evropě a rovněž u té priority space či rozšířené používání takových aplikací. A s tím souvisí samozřejmě otázka rovněž je očekávání a možná i moje otázka v souvislosti na MFF Review. V minulosti jsme právě tyto programy škrtaly. Connecting Europe eh, bylo seškrtáno až k nepoznání. Můžeme udělat druhé kolo. Tady právě byla otázka nezbyt eh, dnes společné digitální infrastruktury na základě vybudování širokopásmého spojení a tento program byl zredukován na polovinu, co se týče používání Junckerových fondů a to tež se týkalo omezení v souvislosti Air and Space eh, u Cezara eh, došlo ke škrtům v rozpočtu. Eh, to znamená jistě krácení rozpočtu je nezbytné to si uvědomujeme, ale priority byly u škrtů v Justu zaměřeny zejména na tu oblast, která se má starat o infrastrukturu, o investice do budování nových eh, technologií. Eh, tam bychom bývali očekávali, nebo teď očekáváme, že nizozemské předsednictví v souvislosti s MFF Review mm, bude akcentovat tyto priority. Existuje několik bodů protokolu, eh, které chceme naplnit v souvislosti s Connecting Europe. Chceme posílit také program Cezar. Eh, to znamená programy, které se soustředí na infrastrukturu a technologie, anebo musíme očekávat, že se zůstane u souvislé, eh, u stávající pozice, a to znamená, že zemědělství zůstane nedotčeno. Děkuji mnohokrát a teď za SED Madame Van Brent. Hm, děkuji vám, pane ministře. Já budu hovořit ve mateřštině nás obou a je mi potěšením, že tak mohu udělat. Sedím zde, vidíte mě. A ráda bych eh, pohovořila o dvou záležitostech a celá řada mých kolegů z politické skupiny jistě řekne ještě něco jiného. Vlastně navážu na předřečníka. Nizozemské předsednictví má celou řadu priorit, ale rovněž řadu takových klíčových pojmů. To jste také řekl. A to e, znamená zjednodušení, úspory, no to mě nepřekvapuje, že nizozemské předsednictví chce Eh, realizovat úspory a zjednodušovat záležitosti, ale mám tady několik otázek souvisejících s konkurencí, růstem, vytvářením pracovních příležitostí a naše frakce vás skutečně bude podporovat. Ale k tomu je zapotřebí, aby úroveň Evropské unie promiňte, abychom na úrovni Evropské unie v jednotlivých členských státech opět investovali. Tyto cíle nemohou být dosaženy v oblasti konkurenceschopnosti a vytváření pracovních příležitostí bez patřičných investic. To spolu přeci souvisí. Taková zjednodušení musí být přece dány do souvislosti s investicemi, jinak ty cíle nemohou být dosaženy. A potom, co se týče změn klimatu, už jste na to poukázal, domnívám se, že jako Evropská unie můžeme být hrdí na naši komisi, která v Paříži velice dobře jednala, dosáhlo se dobré dohody, kterou je možno obhajovat. Jasně jsme řekli, že zůstáváme pod těmi dvěma procenty, ale musíme také říci, že my chceme dospět k 1,5 procentům eh, energetická účinnost a emise. Tady ty cíle nejsou dostatečně ctižádostivé. Komise by tady měla zadat nové cíle eh, v souvislosti s možností uskutečňovat dohody v Paříži. Eh, toto eh, jsou priority, na kterých mi záleží. Vy jste už poukázal na nezbytnost regionální spolupráce v souvislosti s dalšími záměry. My k tomu budeme mít krátké setkání, ale teď konkrétní otázku. Jaké plány máte pro posílení spolupráce v oblasti offshore energie v severní oblasti? Myslím si, že je to důležité, aby zejména nizozemské předsednictví tady něco udělalo. Nyní za Alde paní van Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice ráda, že tady v příštím eh, pololetí se bude mluvit více holandsky. Já bych se ráda na začátek zeptala eh, pana ministra Kampa něco k vesmíru. Vy jste řekl, že existuje Eh, je řada problém mezi EU a agenturou ESA. Čili mm, ráda bych se o tom dozvěděla něco více. Také jste řekl, že eh, nová legislativa by měla obstát ve zkoušce času. Eh, já myslím, že by měla taky obstát v prostoru Eh, myslím tedy v prostoru kosmickém, například tedy pokud se týče využívání eh, satelitu, sledování situace. Já myslím, že toto zatím není příliš eh, řešeno. Čili pokud byste chtěli, aby ta legislativa byla skutečně robustní, tak myslím, že by měla obsat také v těch otázkách vývoje v oblasti vesmírné technologie. A dále, pokud se týče kvantové technologie, vy asi eh, víte lépe než do jiný, že eh, Nizozemí je známé zacházím s marihuanou. A, a eh, Nicméně my také máme univerzitu, která se zabývá a je na špici v oblasti kvantové technologie. Mě by eh, tedy zajímalo, eh, jak eh, vážně to myslíte s tím, že by tady Evropská unie se do toho opustila. Děkuji vám. Já snad jsem vaše jméno vyslovil o něco lépe. <laughs> A nyní pan Henkel, náš místo předseda za EKR. Pane ministře, jste hodně hovořil o konkurenceschopnosti a v podstatě málo kdy se najde někdo, kdo nehovoří o konkurenceschopnosti. Já si vzpomínám, že před pár lety holandská vláda zveřejnila eh, významný eh, seznam bodů, které by mohly eh, omezit byrokracii v Evropě. To bylo snad někdy před pěti lety a těch položek na tom seznamu bylo snad 16 nebo 17. A mě by zajímalo, eh, jak to s tím seznamem dopadlo a zda i vaše sousední, současné předsednictví eh, se bude soustředit na tento seznam. Ano, děkuji. A nyní pan Claude Turn za zelené. Děkuji, pane ministře. Tak, moje první otázka. Zde, prosím, zde jsem. Moje první otázka se týká Severního moře. Já jsem s kolegy koordinoval dokument, který eh, vám později předáme. Eh, mohl byste bez zacházení do detailu říci, zda jste už eh, začali navazovat kontakty s kolegy z, dalších vlád států, které jsou kolem Severního moře. Eh, jak si myslíte, že bychom mohli jak si eh, politicky toto rozjet, protože v Severním moři eh, je obrovský potenciál na rozvoj větrné energetiky. Tady by to možná chtělo více kabelových propojení mezi zeměmi kolem Severního moře. Čili kde vnímáte zásadní překážky? Mám tady ještě jednu otázku a ta se týká Nord Streamu. My víme, že Shell, což je holandsko-britská e, společnost, e, je jedním z protagonistů tohoto projektu. Myslím, že zde v parlamentu, e, kdybychom o tom hlasovali, tak nějakých 85 a 80 Eh, poslanců by řeklo, že ten eh, Nord Stream eh, vzhledem k tomu, že dosud nejsou dohody kolem Ukrajiny, že tedy z politických důvodů a z důvodu bezpečnosti toto není šťastný krok, zejména tedy kolegové z východní Evropy by se k tomu takto mohli stavit. Bylo by to pro vás, já nevím, možná snadné nebo snadné téma, protože vy sice máte zásoby plynu, ale ty se tenčí. Čili jak to vidíte, eh, jak, jak by se možná dalo dalo eh, dospět k nějakému kompromisu ohledně Nord Streamu, poněvadž prostě jenom zdvojnásobení kapacity, to by opravdu mohlo vést ke kontroverzím. Ano, děkuji. A nyní za GUE pan Neoklis Likiotis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα να χαιρετήσουμε την παρουσία εδώ του κυρίου Κάμ. Děkuji mnohokrát. Nejprve bych chtěl e, se připojit k vašim slovům a vítáme program Nizozemského předsednictví který předpokládá vytváření dalších pracovních míst, především v oblasti trvale udržitelného rozvoje, chce posílit výzkum a inovace a především se snaží pomoci malým a středním podnikům. K tomu je nezbytné vytvořit taková opatření, která reálné ekonomice pomohou, která budou bojovat proti nezaměstnanosti, zvláště nezaměstnanosti mladých a pomohou růstu. Nicméně tyto cíle, jak jste je předložil, pane ministře, už byly předloženy předchozím předsednictvím a zatím čekáme na konkrétní výsledky. Zajímalo by mě, jak eh, eh, toho chcete dosáhnout, když se aplikuje neoliberální ekonomika s tvrdými opatřeními? Jak předpokládá vaše předsednictví, že dokáže ty současné problémy zvrátit, změnit současnou situaci. Konkrétně energetická unie představuje prioritu nizozemského předsednictví. Ehm, to jste sám zmínil ve svém úvodu. Zajímalo by mě, eh, jak to vnímáte, když se podíváte na strategii a zprávu Evropského parlamentu z prosince loňského roku, kde se předpokládá, že tato strategie eh, bude znamenat, že se Evropská unie bude zaměřovat především na problematiku energetické chudoby tedy, že připraví taková opatření, která dokáží eh, tuto energetickou chudobu vymítit a současně zpráva zmiňuje úsilí pomáhat vytvářet infrastrukturu, tak aby infrastruktura pomáhala občanům v různých státech a v různých regionech. Jakým způsobem chce tuto situaci řešit vaše předsednictví? A Vzhledem k tomu, že jsme na půdě Evropského parlamentu, víme, že legislativa je velice důležitá, ale důležité je řízení celé energetiky. Chcete se, jak se chcete zaměřit na pomoc evropským občanům? Dnes jste ve, na půdě výboru, který mimo jiné odpovídá za průmyslovou politiku a zajímalo by mě, jak konkrétně budete přistupovat k problematice Středomoří a jak povedete své kroky. Děkuji, děkuji a za ENF. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, pane ministře. Dnes jste nám řekl, že nizozemské předsednictví <clears throat> bude charakterizováno velkými prioritami pro spojením s občany, konkurenceschopnost a vytváření pracovních příležitostí eh, budou eh, skutečně těmi nejdůležitějšími prioritami a to mm, jste uvedl jako záležitosti, které velice leží na srdci našemu, našeho výboru. To znamená konkurenceschopnost, energetika, digitální vnitřní trh, čili uh, Představil jste tady priority, které jsou prioritami i pro náš výbor. Hovořil jste o uskutečňování energetické unie, eh, hovořil jste o záležitosti toho zvláštního balíčku komise, hovořil jste o energetickém trhu, o tom, že je nutné mít energy labeling. My budeme projednávat eh, podstatné zprávy právě pro uskutečňování této politiky a bylo by dobré, když byste to dále sledovali. Rovněž v oblasti digitálního vnitřního trhu, tady jsme už odhlasovali Odpovídající zprávo o její uskutečňování bude nesmírně důležité. Hovořilo se o digitálních platformách až k evropským e-cloudům. A to se týká také Telekom Review a harmonizace v oblasti zadávání frekvencí. To je velice důležité pro úroveň Evropy a teď se dostám k třetímu bodu, o kterém jste hovořil, konkurenceschopnost. A vy jste řekl, že mainstreaming konkurenceschopnosti je absolutní prioritou, chápu to. Už jsme to slyšeli od celé řady předsednictvím a vy sám jste řekl, že Evropa čelí veliké krize, například v oblasti ocelářství, žijeme v měnícím se světě a Tudíž bych chtěla od vás slyšet, co konkrétně chcete dělat v mainstreamingu konkurenceschopnosti, aby tato byla zlepšena za A a za B, jaká konkrétní opatření hodláte uskutečňovat pro malé a středně velké podniky. Děkuji mnohokrát. Tímto končím první kolo za politické skupiny. Děkuji všem řečníkům a dám slovo panu ministrovi, aby mohl odpovědět a nabídnout odpovědi a připomínky po prvním kole. Prosím. Děkuji vám, pane Busku. Já budu hovořit eh, částečně anglicky, částečně holandsky. Leder nám řekl, co si myslí o revizi víceletého finančního plánu MFF. Já jsem naslouchal panu Ellerovi velmi pozorně a musím říci, že s ním souhlasím v tom smyslu, že investice mají zásadní význam. Ostatní to také zmínili, že dostatečně neinvestujeme zde v Evropě. Pokud se srovnáme například se Spojenými státy, tak si musíme všimnout určitého rozdílu a změnit to. Víme, že pan Juncker připravil program EFSI, který výrazně podporujeme revize MFF, jak víte lépe než já, je součástí sedmiletého programu a je nezbytné tento program hodnotit, abychom zjistili současnou situaci a zda jsou nutné změny. Důležité je tedy také to, že letos proběhne hodnocení tohoto sedmiletého programu a uvidíme, jaké budou výsledky takového hodnocení, jak pane Larví, lépe než já tedy, je důležité, aby Evropská komise připravila návrhy. My se však do domníváme, že toto téma má velký význam a proto tomu budeme věnovat velkou pozornost. Nyní bych rád doplnil a zdůraznil, že existuje velká mezera ve financování Evropské unie. Jaké to zmiňoval pan Já bych rád na tomto místě potrhl, že tento rozdíl je na jedné straně důležitý, na druhou stranu, pokud se tomu nebudeme věnovat, poškodí to hospodářský růst v Evropě. Ehm, a proto se musíme investicím věnovat i nadále, jak zdůraznil předseda Juncker. Také tady eh, bylo zmíněno, Eh, že jsou důležité úspory. Eh, kde se snažíme zaměřit na úspory? V kterých oblastech, kde budeme přijímat opatření? Jakožto předsednictví není naším záměrem nějakým způsobem plítvat a zároveň přesvědčovat silně komisi. Chceme však sehrát pozitivní úlohu a e, díky tomu bude Evropská unie zdůrazňovat, že se shodneme e, na potřebě investovat. Pan Brem tady zmínil také cíle, e, které si stanovujeme v řešení problémů s klimatem cíle požadavky se zpřísnily. Asi myslím, že to je velice důležitým sdělením pro Evropskou komisi. A komise připravuje také návrhy v tomto smyslu. Je to důležité pro splnění existujících cílů, které si žádají, aby členské státy vyvinuly velké úsilí. A když e, to si samozřejmě budete dále moci projednat, tak až budete naslouchat zprávě komisaře o výsledcích konference COP21. Další otázka se týkala Severního moře a jak jej lépe využít, jaké jsou perspektivy, jaké jsou vyhlídky. Uh, a co konkrétně v tomto smyslu Evropa připravuje, když se snaží potýkat se změnou klimatu. Já jsem velice rád, že mohu o tomto tématu mohu hovořit paní Nienhausen, která hovořila o vesmíru a o tom, co v oblasti vesmírné politiky probíhá. Souhlasím s ní v tom smyslu, že informace, které eh, se na Zem o vesmíru a z vesmíru dostanou, mohou mít obrovské hospodářské dopady. Musíme jim proto věnovat pozornost. Paní poslankyně zmínila, že potřebujeme legislativu, která bude mít dlouhodobou platnost, nadčasovou platnost a také platnost nejen pro semi, ale ve vztahu k vesmíru také. E, to si žádá velkou pozornost a já si samozřejmě tuto otázku poznamenávám. Zmínila také kvantovou technologii. Celá řada e, evropských zemí se na problematice kvantové technologie e, zabývá. Probíhá to v Rakousku, ve Spojeném království, v Německu a také u nás v Nizozemsku. Děláme v tomto smyslu velice důležitou práci. Myslíme si, že kvantová technologie má velký význam pro celou Evropu. A právě hlavní zasedání Rady pro hospodářskou soutěž, pro konkurenceschopnost, pardon, se bude zabývat výměnou názoru a informací právě v oblasti kvantové technologie. To je něco, čemu se Evropa už věnuje. Budeme hovořit také o tom, co je možné do budoucna. Pan Hegel také zmiňoval jednu složitou otázku, seznam priorit nizozemska minulého předsednictví a ptal se, co se s tím seznamem stalo. Já samozřejmě nemohu podrobně zmínit, jaký byl osud toho seznamu. Mohu říci asi tolik, že hlavní část seznamu eh, obsahuje to, že, bycho, eh, že by Evropa měla jednat ve velkém, k velkým záležitostem a malém k eh, problematice menší ograjové. To je přístup Žana Kloda Junkra, předsedy komise. A co se s tím seznamem stalo? Ten se promítá právě do jednotlivých politik Evropské komise, pana Junkra. A právě tímto způsobem vidíme, že tento seznam přinesl pozitivní výsledky. Pan Turmes ne, nevím, zda to mám vyslovovat francouzsky nebo německy, ale pan Turnes tedy zmiňuje eh, problematiku Severního moře. Řekl bych asi tolik. Severní moře nabízí tolik možností nejenom pro zemní plyn, ropu a další, ale nabízí také problémy, prostor, prostorové plánování, propojení eh, s eh, přenosovou sítí a podobně je potřeba vyřešit řadu problémů. Udržovat to, co stavíme na Severním moři, tak abychom mohli jakožto Evropa být mnohem aktivnější. Znamenalo by to také evropskou regionální spolupráci v oblasti energetiky. Zde je pro Evropu celá řada možností. Bude moci tedy spolupracovat intenzivněji a my těmto příkladům spolupráce věnujeme velkou pozornost a budeme regionální spolupráci podporovat. Pan Turmes také hovořil o iniciativě Nord Stream. Jak jistě víte všichni, Nord Stream eh, také přináší iniciativu Nord Stream 2, tedy zdvojnásobení eh, propojení, což není iniciativou Evropské komise, ale je to soukromá iniciativa, soukromý projekt. Znamená to tedy také, že e, se o něm bude rozhodovat tedy v soukromých rukou. Evropská rada v poslední době potrhla význam této iniciativy a e, především skutečnost, že tato nová iniciativa bude také v souladu s třetím energetickým balíčkem Evropské unie a s veškerou legislativou v oblasti energetické unie. Já si myslím, že právě to je důležitý bod zasedání summitu, který se také jasně vyjádřil vůči firmám, které se podílejí na tomto soukromém projektu, jaký je rámec pro tento projekt a uvidíme, jaké výsledky nám nadcházející období přinese. Pan Sikliotis hovořil o malých a středních podnicích. Já jsem před pár měsíci navštívil Atény a hovořil jsem se zástupci malých a středních podniků o tom, jaké mají možnosti eh, u sebe doma a jaké možnosti má Evropa je podpořit a ukázat jim, že skutečně vláda v Řecku podporuje, že podporuje Evropská unie. A pan poslanec tady hovořil nejenom o malých a středních podnicích, ale také o Evropské unii jako celku. A my jsme si všichni vědomi toho, že když hovoříme o podnicích, o průmyslu, tak hlavní součástí toho jsou právě malé a střední podniky. Malé a střední podniky představují páteř našeho průmyslu, naší ekonomiky. A to znamená, že v některých oblastech se zaměřujeme zvláště na malé střední podniky a pak na nově vzniklé podniky, takzvané startupy. A nizozemské předsednictví se právě této problematice bude věnovat s velkou pozorností, tedy přístup k financím a přístup k trhu a lepší regulace. To jsou tři hlavní oblasti. Pro malé podniky je důležité regulovat střízlivě, jak zmiňovala paní van Bremt a důležité je také to, abychom věnovali pozornost vzdělávání a školení v dovednostech. Před, naše předsednictví bude podporovat síť vyslanců za malé a střední podniky a uspořádá pro ně setkání, které by mělo přispět k úspěchu malých a středních podniků v Evropě. Bude tento úspěch usnadňovat, umožňovat, chcete-li úspěch do budoucna, chcete-li růst a nová pracovní místa, budeme zcela jistě záviset na malých a středních podnicích a pokud jim zjednodušíte život, to je, eh, tak jim můžete pomoci a pomoci tak celé Evropě, to je v našem obecném zájmu. Tak paní Kapo hovořila o energetické unii, o telekomunikacích a významu rámce pro telekomunikační služby a co se v nejbližší době změní. Já jsem velmi pozorně, paní Kapol, naslouchal i to, co říkala o energetické unii, o telekomunikačním rámci eh, a o tom, co nás čeká na konci našeho předsednictví. My připravujeme půdu pro tyto návrhy, jednáme o nich, už proběhlo několik zasedání, proběhnou další zasedání na toto téma o budoucnosti telekomunikačního rámce, protože to je eh, nezbytný a zásadní prvek eh, rozvoje digitálního trhu právě telekomunikační rámec v tomto smyslu má obrovský význam pro naše hospodářství jako celek. A proto děkuji paní Kapel za to, že to zmínila. Děkuji, děkuji vám, pane ministře, za odpovědi a připomínky. A nyní eh, dávám prostor pro jednominutové projevy všem dalším kolegům, tedy šest. Vidíte, že nám dochází čas. Není tedy možné hovořit déle pan Gabranty. Yes, thank you very much, Mr. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji, pane ministře, za úvodní řeč a první kolo odpovědí. Vy jste úvodem citoval předsedy Junckera, že Evropská unie by měla uvažovat velkoryse o velkých věcech a věnovat méně pozornosti malým. Ano, čili eh, my chceme eh, samozřejmě energetiku. Energetika je pro nás velkým tématem, čili jak eh, chcete za svého předsednictví posílit Evropskou unii v oblasti energetiky, energetické unie? My samozřejmě potřebujeme zejména dobré řízení, dobrou zprávu, ale samozřejmě ta problematika národní suverenity je zde problematická. Čili já si myslím, že i vzhledem k závislosti na ruském plynu a podobně, bezpečnosti dodávek, eh, je třeba, abychom měli energetickou unii co nejdříve. Ale eh, Máme zde národní plány pro životní prostředí a energetiku, které ovšem naběhnou až v roce 2021. Čili eh, Uvažuje eh, vaše předsednictví o tom, eh, že by do toho vneslo eh, jakousi naléhavost tím, že by alespoň předběžné plány žádala už v roce 16. Děkuji mnohokrát, to vše zní velice dobře, ale víte, že jste minister pro hospodářství, takže roz, hospodář, rozumíte hospodářství. Podniky, zejména malé a středně velké podniky, mají stále méně a méně investic ze strany eh, bank. Chci se tedy zeptat, jak financovat tyto projekty týkající se energetické unie, jak financovat podporu malým a středně velkým podnikům, jak financovat politiku prostoru, space, tedy a Eh, ctižádostivých, ambiciozních technologií. Otázka je velice jednoduchá. Buď se vám podaří změnit politiku Evropské centrální banky, aby financovala reálnou ekonomiku, anebo znovu to, co potvrzujete, eh, ale nedostojíte tomu, bude přidaná hodnota absolutně nulová v Evropě. Takže pomozte změnit politiku Evropské centrální banky a během vašeho předsednictví provozovat, přispět k tomu, aby se změnila centrální politika ECB. Děkuji. Eh, pan Děkuji vám, pane předsedo. Pane ministře, je třeba tedy, abychom tady hovořili rychle. Takže konkrétní naléhavý případ. Eh, situace ocelářství v Evropě. Jistě víte, že dnes tady čelíme naprosto Hmm, eh, neláné konkurenci eh, v této oblasti, eh, čili tady jste hovořil o konkurenceschopnosti, tak nám tedy řekněte, jak můžeme být konkurenceschopností tváří tvář produktu, která nerespektuje naše pravidla a nerespektuje naše dohody. A tady je naprosto jasné nebezpečí. Když říkám nebezpečí, je to naléhavý případ, abychom zabránili tomu zavírání podniků Čili otázka je stručná a přesná. Co hodláte dělat v příštích dnech e, pro to, aby se odstranila tato nekalá konkurence a aby se odstranil sociální dumping a dumping ze strany Číny, e, když víme, že e, zatím tedy v přípravě příštího zasedání rady jsem vůbec nic neviděl, že by se připravovalo něco takového. A pan Juncker řekl, Eh, že, průmysl, eh, že náleží jednotlivým ministrům pro průmysl v jednotlivých členských státech, aby se to něco dělo. Jak chcete tedy v tomto ohledu jednat? Je tady veliká naléhavost. Paní Nibler. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Přeji vám, vážený pane ministře, šťastnou ruku ve vašem předsednictví a mnoho zdaru. Dvě krátké připomínky. Za prvé, hovořil jste o tom, že v únoru se bude konat konference k energeticky náročným průmyslovým odvětvím. A to je nesmírně důležité, protože tady máme takové záležitosti papírenský průmysl, ocelářství, chemický průmysl a tak dále. Prosím pěkně zohledněte při diskusích aktuální návrhy, které leží na stole týkající se přepracování obchodování s emisními obchodování s povolenkami emisními. A to by bylo důležité pro zohlednění mm, této skutečnosti. Kromě toho jste e, e, řekl, že chcete hodně podporovat malé a středně velké podniky. My tady v Evropském parlamentu jsme v posledním roce velkou většinou odhlasovali zprávu týkající se rodinných podniků. Máme hodně rodinných podniků v Evropě a byli bychom vám zavázáni, kdybyste <clears throat> při jednání na radě Eh, také zohlednili specifické postavení těchto rodinných podniků. Děkuji vám. Madame Kalas. Děkuji, paní Kalas. Eh, pane ministře, vy jste opakovaně zdůraznil, že eh, revize telekomunikačního rámce patří k prioritám vašeho nizozemského předsednictví. nicméně víme, že v radě je smýšlení jiné, že většina členských zemí podporuje současný stav. Čili jak si představujete, že představíte radu a členské země, aby vás podpořili v této revizi? Děkuji. Pani eh, místo předsedkyně Tojerová. Děkuji. Eh, já mám na vás ty otázky. Za prvé, my eh, vidíme různé procesy tady v průmyslu eh, a ve eh, výrobě zboží. Nicméně, co tedy služby? Vy jste řekl, že E, toto je možno na prioritou na národních úrovních, ale v Evropě těžko. E, a dále pokud se týče e, telekomunikací, vy jste řekl, že se chystají návrhy, zatím nevíme jaké. A já bych chtěla upozornit na to, že my jsme v rámci telekomunikačního trhu spolu s parlamentem co si schválili a ta dohoda s radou byla velmi obtížná Čili jsou zde jakési předběžné podmínky pro digitální společný trh a e, jak si to, na čem jsme se dohodli, se musí také provést. Všechno to, co se týká telekomunikace, roaming a tak dále. Jinak tedy nemůžeme očekávat skutečnou digitalizaci. Pan Bütikhofer? Děkuji, pane předsedo. A děkuji za tu prezentaci myslím, že nejvíce mluvíme o tom, co nám nejvíce chybí. Tady jsem, pane ministře. A vy jste nejvíce hovořil o konkurenceschopnosti. Eh, nepočítal jsem to, ale možná 30-40 krát jste to zmínil. Ale vůbec jste nehovořil o udržitelnosti, která podle rozhodnutí našeho parlamentu by eh, měla být eh, druhou velmi důležitou dimenzí ekonomiky a jejího rozvoje, a zejména průmyslu. Znamená to tedy, že se domníváte, že udržitelnost už je vyřešená dostatečně? My zde v parlamentu se kloníme k tomu, že udržitelnost eh, může mm, pomoci položit základy budoucí konkurenceschopnosti. A proto chceme, aby se, se soustředili nejenom na energeticky náročná odvětví, ale také na eh, odvětví, která energie využívají, eh, využívají efektivně. A dovolte ještě jednu větu, pane předsedo. Mě by zajímalo, pane ministře, jak eh, si myslíte, že udělení statutu eh, tržní ekonomie Číně napomůže eh, konkurenceschopnosti Evropy? Pane ministře, kdybyste mohl, prosím, odpovědět. Děkuji, pane předsedo. Tak eh, především. Tak paní Gebrandy, eh, pokud se týče řízení energetické unie, eh, což tady bylo zmíněno. Ano, tady si rada skutečně nestanovila příliš náročné cíle pro energetickou unii. Já osobně si myslím, že eh, to ovšem není zas tak zlé z cíly eh, rady, že členské země jsou si dobře vědomi toho, jakou roli eh, energetická unie bude mít pro Evropu, budoucí blahobyt a také dosahování ekologických cílů. No a samozřejmě v této souvislosti je velice důležité to, jak bude řízena. A my konstatujeme, že eh, rada, a tedy předsednictví rady, se domnívají, že eh, řízení eh, této energetické unie je důležité téma a my budeme aktivní tak, abychom dosahovali dobrých výsledků. Rada již přijala závěry, které jsou jakousi orientací pro práci komise a na tomto základě komise předloží návrhy a hned, jak budou, no, tak samozřejmě se jimi budeme zabývat. A uvidíme, zda budeme moci již zahájit nějaké přípravné činnosti. Pan Schaffhaus řekl, že eh, různých krásných návrhů může být mnoho, ale samozřejmě jde také o peníze pro energetickou unii, eh, pro eh, kosmos a pro malé střední podniky. Ano, Evropská unie má peněz eh, tady sice mnoho, ale určitá mezení tady jsou. A myslím si, že je tady určitá role pro politiku, jestliže politika se si stanoví, že je třeba dosáhnout určitých cílů, pak je třeba, abychom vše využívali optimálně. V oblasti malých středních podniků, vesmíru a také eh, energetiky tady máme velké cíle a opět je třeba si počínat eh, účinně a optimálně. Eh, dále tady zazněly eh, poznámky ke vztahům Číně a jaké obavy to vzbuzuje. Eh, také třeba v souvislosti s evropským ocelářstvím. Myslím si, že ty obavy jsou celkem oprávněné. Dobře, že zde o nich hovoříme. V Evropě v této souvislosti totiž jde o mnoho pracovních míst. Komise vnímá ocelářství jako součástí energeticky náročných odvětví evropského hospodářství a myslím, že i nadále se tomu bude věnovat velká pozornost a to i v rámci našeho předsednictví. Pokud se týče ocelářství a čínské konkurence, tak budeme mít tedy eh, eh, tuto hradu která s tím se bude 29. února. paní eh, to je, hovořila eh, o významu eh, těch, toho takzvaného chytrého průmyslu, neboli průmysl 4.0, což znamená digitalizaci průmyslu, což je velice důležité pro budoucí konkurenceschopnost průmyslu. Je to důležité nejenom pro průmysl samotný, ale také pro služby a v mnohých evropských zemích, mimo jiné i v Nizozemí, už běží určité iniciativy, které podporují Eh, digitalizaci. A teď je důležité, abychom se o tom bavili také na evropské úrovni. Tady jsme si eh, naprosto jednotní eh, v rámci nizozemského předsednictví. K paní Nýblerové. Ta zde ještě zmínila téma rodinných podniků. Já si myslím, že Eh, právě Německo je eh, takovým zářným příkladem rodinných firm, které se eh, dokážou rozvinout z malých podniků v podniky operující celosvětově. Čili já myslím, že rodinným firmám je třeba věnovat pozornost vždy a tady skutečně ten podnět paní Niblerové vítám. Paní Kala se ptá, jak členské země lze lépe motivovat k tomu, aby přispívali k eh, lepšímu telekomunikačnímu rámci. Já mám takový pocit, že členské země Evropské unie jsou si vědomi toho, že pro budoucnost zaměstnanosti a blahobytu je skutečně digitalizace zásadní. A abychom mohli digitalizaci dobře využívat, potřebujeme vhodný telekomunikační rámec a příslušné předpisy. Já eh, tedy eh, věřím, že eh, jsme všichni příslušně mobi, jaksi mobilizování pro to. Je, čili my zde určitě budeme předkládat návrhy a určitě je nutné, abychom v této souvislosti táhli za jeden pro vás. Já si myslím, že mohu být jedině vděčný za to, co jste zde řekli, za ty podněty, které jsme tady, které tady zazněly. My skutečně musíme spolupracovat a výsledku je možno dosáhnout pouze tehdy, když budeme spolupracovat. A já věřím, že toto činit budeme. Já věřím eh, v Evropu, v demokracii, v Evropský parlament a také eh, věřím, že spolu s parlamentem a eh, Evropskou komisí dospějeme k pozitivním výsledkům. Děkuji vám za to, že jste mě pozvali. Doufám, že budeme mít ještě příležitost za tři, čtyři měsíce s vámi podiskutovat. Bude to pro nás zajímavé. Možná samozřejmě nebylo možné vš- zodpovědět všechny otázky během našeho prvního setkání, to ani nejde, eh, tak se nám to snad podaří jindy. Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení a velmi se těšíme na intenzivní spolupráci s vaším předsednictvím. Jsme přesvědčeni, že se nám podaří dosáhnout skvělých výsledků jazyků. Děkuji vám, pane předsedo. Budu k dispozici eh, eh, poslancům Evropského parlamentu. Rád poskytnu bližší informace ehm, o situaci, ehm, ať už za ty tři, čtyři měsíce nebo na konci našeho předsednictví. Můžete zhodnotit, zda se nám podařilo eh, dosáhnout cílů, které jsme si stanovili a samozřejmě se můžeme setkat i při příležitosti diskuse o sledcích summitu. Eh, bod 5 na našem pořadu jednání. Předsednictví Rady Evropské unie, návštěva Sandra Dekera, státního tajemníka pro školství, kulturu a vědu a výzkum samozřejmě. Jsme velice rádi, že ji můžeme přivítat. Uh, dear minister, Vážený pane státní tajemníku, přednesete nám podle dohody priority předsednictví v oblasti výzkumu, inovací a také pár slov o vzdělávání, eh, ačkoliv nespadá do kompetence našeho výboru. Eh, naopak věda, výzkum jsou vzdělávání tak blízké, že bude nezbytné o nich také hovořit. Náš výbor také odpovídá za program Horizont 2020 a zatímco jsme hájili finanční prostředky pro tento program během naší diskuse před téměř rokem, vzhledem k tomu, že bez eh, výzkumu eh, a inovací by bylo velmi obtížné zajistit konkurenceschopnost Evropské unie. Je velmi důležité a bude důležité eh, zajistit prostředky pro výzkum a v této souvislosti se těšíme na pokračování diskuse s radou. Pane státní tajemníku, pane Dekere, prosím, nabídněte nám přehled hlavních priorit nizozemského předsednictví v dalším pololetí. Dě- děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci, den jako je tento, kdy se velká pozornost upíná eh, na problémy, které Evropa řeší eh, na svých hranicích, Problematiku uprchlíků, vnějších hrozeb je také žádoucí, abychom se zaměřili na dedodenní provoz Evropy v oblasti hospodářského růstu, tvorby pracovních míst a podobně. A hovoříme-li o výzkumu a inovacích, silné Evropě, musíme být schopni konkurovat zbytku světa. A právě to je velmi relevantní. Samozřejmě, kromě současného vývoje se mi zdá, že se řada lidí nad těmito otázkami zamýšlí. Klade si otázku, zda najdou práci, zda eh, jejich příbuzní najdou práci, zda se nám podaří udržet tempo hospodářského rozvoje, abychom financovali eh, svůj životní standard. Budu pokračovat dále v angličtině. Vážení poslanci, já budu hovořit anglicky, protože takto jsem si připravil projev, budu i odpovídat na dotazy v angličtině. Na úvod chci říci, že je pro mě velkou ctí, že mohu zasednout po vašem boku, eh, jakožto předsedy výboru, ale také bývalého předsedy parlamentu a jsem velice rád, že jste mě pozvali. Děkuji vám mnohokrát za toto pozvání, velmi si vážím. Eh, také jsme se setkali na vánoční recepci výboru ITRE, kde jsme si při připili na úspěch roku 2015 eh, s tím, že to bude rok úspěšné spolupráce parlamentu a rady eh, i běh A mezi tím se z roku 2015 eh, stal rok 2016 a přebíráme štafetu. My velice se těšíme na spolupráci s máme. Jak všichni víte, Nizozemsko eh, je nízko položenou zemí, která leží v de- říční deltě. Většina území je pod úrovní hladiny moře. A proto jsme v celé své historii vždycky museli bojovat s vodou. Díky tomu vznikla řada hrází z Dymadel a eh, povodňových bariér. A pro malou zemi, jakou je ta naše, která má vysokou hustotu osídlení, právě toto má velký význam, ať už jsou naše zájmy jakoli odlišné, musíme se spojit, abychom zůstali v suchu. A je to něco, co neděláme sami. Spolupracujeme, dokonce máme holandské slovo, které se e, spolupráci proti vodě e, zabývá. Je to poldr a právě poldr v holandštině znamená nejenom udržet suchou půdu, ale také je to model, který se dá přeložit a popsat jako utváření politik cestou koncenzu. A právě tento přístup nám přinesl výrazné úspěchy. Patříme k nejurbanizovanějším oblastem Evropy, máme obchodní partnery po celém světě, zlížíme za své hranice a důvěřujeme ve spolupráci. Díky tomu jsme se stali podnikatelé laskavou a otevřenou společností, ale především jsme společností, která stojí eh, pevně na suché zemi. A věda eh, je oblastí, kde se dá říci to tež. Máme nejlepší inovace, výzkum a výzkumné infrastruktury, protože i tam eh, tyto oblasti vycházejí z úspěšné spolupráce. Evropa stojí tváří v tvář obrovským změnám, nejenom změnám sociálním, ale technologickým a digitálním příspěvek k výzkumu a inovací má zásadní význam, pokud chceme dosáhnout dalekosáhlého pokroku. Potřebujeme vědu pro inovace, inteligentní řešení, objevy v medicíně, inteligentnější politika. Jakožto spoluzákonodárci můžeme a musíme sehrávat právě v této oblasti ústřední úlohu. A proto má nizozemské předsednictví následující priority. Za prvé bychom chtěli podporovat členské členské státy a Evropskou unii v tom, aby více investovali do výzkumu a inovací. Především proto, že takové investice jsou nezbytné pro hospodářský růst, pro nová pracovní místa a pro řešení problémů ve společnosti. V tomto kontextu eh, si také velmi vážím práce pana Elera jako zpravodaje pro program Horizont 2020 právě díky vašemu úsilí eh, pravidla účast části eh, programu se zjednodušila a díky tomu dochází k navýšení investic. Eh, proto eh, si budu přát, abyste ve svých ambicích zjednodušit pravidla dále pokračoval. Význam investic pro vědu, průmysl a inovace ve společnosti ukazuje také hodnocení sedmého rámcového programu. Hodnocení prokazuje, že každé euro vydané v rámci FP7 vytvořilo 11 eur odhadovaného ekonomického účinku formou inovací te- nových technologií a produktů. Osobně jsem hrdý na to, že projekt FS7, koordinovaný Nizozemskou univerzitou s názvem ten program má název Plant Power, který generuje čistou a trvale udržitelnou energii. Je to projekt, který vytvořila společnost Plant E, Plant e který připravuje možnost výroby elektrické energie. Právě takto si můžete energii vyrábět přímo na dvorku u sebe doma. Potřebujeme investice nejenom do výzkumu a vývoje, ale také odpovídající rámec pro tyto činnosti. To je naší další prioritou musí vzniknout inspirativní prostředí pro výzkum a inovace, které bude podporovat nejlepší talenty, inovátory a v neposlední řadě investory. Náš regulatorní rámec musí být také inteligentní a netýká se to jenom toho, zda má být regulace více nebo méně, ale měla by být lepší, inteligentnější regulace, která bude držet krok s technologickým a digitálním vývojem a která bude připravena pro výzkum a inovace. V našem existujícím právním rámci musíme zůstat otevření, musíme podporovat inovace. V Nizozemsku máme pozitivní zkušenosti s takzvanými zelenými smlouvami. Právě tyto smlouvy s rámcem tří let představují dobrovolné dohody nebo ujednání mezi vládou a dalším subjektem, podnikem nebo nevládní organizací. Eh, cílem těchto eh, smluv je odstranit bariéry, konkrétně regulatorní bariéry. Inspirativním příkladem je eh, taková zelená smlouva z poslední doby, tedy snížit náklady na vytvoření Eh, produkci větrné energie offshore o 40% do roku 2020. Eh, a tohoto projektu se účastní více než 50 společností. Myslíme si, že tento přístup může být aplikován také v dalších oblastech. Máme tedy takové smlouvy pro zdraví, pro města a všechny stimulují inovaci. Jsme proto velice rádi, že komise připravila také takzvanou inovační smlouvu a v tomto smyslu budeme velmi podporovat váš pozitivní přístup. Více investic, lepší regulace, inteligentnější regulace sami o sobě nestačí. Nové znalosti mohou mít výraznější dopad pokud budou tyto znalosti a vědomosti přístupné všem. A právě toto je naší třetí prioritou. Otevřená věda se zaměřením na otevřený přístup k publikacím a optimálním využití eh, údajů z výzkumu. Vysvětlím, o co se jedná. V roce 2014 se například spozdilo řešení krize způsobené virem Ebola v důsledku nedostatečného přístupu k vědeckým údajům. A proto vědci začali vyvíjet tlak na vydavatele, aby zpřístupnili vědecké články všem tak, aby bylo možné například hledat odpovídající řešení eh, krizi Ebola eh, tak, aby eh, bylo možné pro lékaře zasáhnout. Právě otevřená věda se ukázala jako velice užitečná v případě eboli, ale myslím si, že se to týká celé řady dalších situací, které si žádají inovativní řešení. Potřebujeme otevřený přístup a otevřenou vědu, abychom podpořili inovaci. Inovativní řešení úplně všude. Faktem je, že výzkum je financován z veřejných prostředků. A proč tedy není otevřen právě té veřejnosti, která je financuje? Nová vědecká poznání jsou uzavřena za zdí, mimo dosah praktických lékařů, který, kteří se chtějí dozvědět něco více o vzácném onemocnění, kterým trpí jeho pacienti, mimo dosah učitele, který se chce seznámit s nejnovějšími poznatky v didaktice, mimo dosah začínajícího podnikatele, který se chce poučit o tom, jak lépe podnikat v obchodním cyklu. Vši, všichni tito lidé jsou zbaveni přístupu ke znalostem, které naše společnost tvrdou prací vytvořila. Právě věci samostní moho, mají menší možnosti s těmito znalostmi nakládat, pokud je věda takto uzavřena. Vědci a podnikatelé mimo EU však takový přístup mají a tím se dostává Evropa do konkurenční nevýhody. A právě z hlediska otevřeného přístupu k vědě eh, by se Evropa měla zaměřit na zlepšení svého prostředí. Tady budeme už se spolupracovat s Evropským parlamentem. Dámy a pánové, věřím ve sdílení znalostí, ve vytváření optimálního výzkumu a inovací v oblasti klimatu, ve stimulaci investic do výzkumu a inovací. Věřím také eh, v přecházení hranic mezi obory a zeměmi, protože právě tam, kde se stýká to různé, začínají nejlepší inovace. Tam, kde si můžeme vyměňovat znalosti, se bystří náš mozek, vzniká nová společná půda a právě tím, že si budeme vyměňovat informace a názory, budeme vytvářet nový konsenzus, nové schody a už se nemohou dočkat na tuto další spolupráci. Děkuji. Děkuji vám, pane státní tajemníku, pane Dekere, za vaše úvodní slova. A nyní je čas na naši debatu. A já bych nyní vyzval zástupce politických skupin, aby si vzali slovo. Za EPP pan Ehler. Děkuji vám, pane předsedo my eh, očekáváme nebo vidíme, že jako eh, nizozemské předsednictví jste velice eh, dobře připraveni a máme také odpovídající vysoká očekávání. Vy jste tedy hovořili o tom, co příslušný pan komisař řekl tedy o financí. A mě by zajímalo, co tedy čekáte tady v této oblasti. Druhá otázka se týká rozpočtu. Eh, myslím si, že eh, tady ty poldry, to by eh, měl být jakási ochrana proti snaze příliš škrtat. A v této souvislosti Eh, v, pokud se týče eh, revize či přeskumu víceletého programu, možná, že by bylo dobré eh, zase uvažovat o doplnění tam, kde se šetřilo moc. A také bych prosím, jestli byste mohli říci něco více o svých záměrech, pokud se týče vztahů mezi strukturálními fondy a horizontem 2020 Eh, myslím, že v zejména tady v Nizozemí vidíme mnoho náznaků, že ta spolupráce by mohla být intenzivnější a také plodnější mezi strukturálními fondy a horizontem 2020. A to už zastávajícího, respektive běžícího programu. A pak bych se ještě zeptal, pokud se týče eh, stanovení priorit. Eh, víceletý eh, výhled, to není jenom o penězích, ale také o eh, prioritách v rámci toho programu. Zajímalo by mě, ano, jestli tady jsou nějaké priority třeba pro vesmírný program a tak dále, přičemž ty ty, ty škrty, eh, já nevím, jestli uvažujete o tom, že by se to trošičku více eh, vyrovnalo, a aby to bylo možná trošku vědeštější a podloženější. Děkuji vám a nyní za socialisty a demokraty paní Moody. Děkuji vám. Chci poděkovat za vaše úvodní slova, pokud se týče spolupráce a dopadu, De facto eh, musím eh, říci, že eh, vaše technologie, tedy boje s vodou, hodně pomohly v mém regionu, v Somersetu, za loňský povodní a jsme velice vděční. Já bych Eh, ráda zopakovala pár komentářů z toho, co řekl pan Eller, eh, eh, a sice jak důležité je realizovat významné investice v horizontu 2020 v souvislosti s budoucností, s těmi zaměstnaností do budoucnosti a tak dále. Také jste hovořil o zjednodušení pravidel pro investice. Tady jde vlastně o to, jak zajistit to, aby ty prostředky z horizontu 2020 byly posíleny. A jde také o rovnováhu která by neměla být jenom tedy otázkou jakéhosi pákového mechanismu, ale také granty pro výzkum a tak dále. No a dále jste hovořil o inteligenčnější regulaci, to jsem trošku znervozněla, když se hovoří o eh, regulaci, zejména tedy po eh, událostech v Paříži a Eh, tedy po konferenci v Paříži a sedem eh, k výzvám jimž eh, čelíme, čili skutečně je naprosto zásadní, abychom investovali do ochrany životního prostředí. Ale skutečně by mě zajímalo, co byste tedy chtěl říci k přeskumu víceletého finančního rámce a horizontu 2020. Děkuji vám. A nyní za Alde paní van Neuenhuizen. Děkuji, děkuji vám. Opět využiji možnosti, abych hovořila svou mateřštinou. Pane Dekere, vy jste tady vášnivě hovořil o, otevře, o přístup k otevřenému prostoru v oblasti vědy a já bych ráda k tomu připojil ještě Open Innovation, otevřené inovace, s tím už jsme učinili zkušenosti v naší zemi. Ale tady máme ještě určité spoždění, když se srovnáme se zbytkem světa. I v této oblasti bohužel tak trochu pokulháváme. Samozřejmě eh, v souvislosti s horizontem 2020 eh, uvažujeme o těchto záležitostech a o tom, co bychom měli dělat, eh, ale vy jste vím cyklistou, takže prosím pěkně, pokuste se postarat se o to, aby Evropa se dostala na přední příčky v těchto oblastech. Kolegové již to řekli. My přece neinovujeme jenom kvůli inovacím jako takovým. My přece toto provozujeme pro šíření vědomí, vědomosti, abychom potom je mohli využívat pro blaho všech. Jak chcete začít s tímto Open Access? Děkuji. Leadership, uh, in... Vedoucí pozice v otevřeném přístupu, jak to chcete tedy dělat. Pán Beauty Kofr za zelené. Děkuji vám, pane předsedo. Pane ministře, za prvé bych rád potrhl to, co řekl kolega Eller na začátku, a to je financování výzkumu. To není jenom názor tohoto kolegy či jeho politické skupiny, ale jednoho každého v našem výboru. A skutečně, skutečně my všichni chceme naprosto jasně zdůraznit, že očekáváme vaši podporu v této záležitosti v souvislosti s tím, co jste nám přednesl ve své prezentaci. Za druhé bych eh, se tady rád zmínil o jedné záležitosti týkající se témat pro výzkum. V souvislosti s tím, co jsem slyšel, eh, komisař Miráš, kdo je odpovědný za, který je odpovědný za výzkum, plánu je představení programu pro výzkum v oblasti dekarbonizace během příštích měsíců. Já se tedy na to velice těším a rád bych připojil, že se domnívám, že po Paříži, po eh, tě úspěšné konferenci tam my všichni teď potřebujeme daleko extenzivnější transformaci založené na přístupu k výzkumu. Vždyť my jsme eh, ty cíle, které jsme přednesli v Paříži, vypracovali nejenom proto a vyjednávali nejenom proto, aby eh, prostě se to dostalo z poliček do supermarketu, ale proto, abychom podpořili toto úsilí, aby tady došlo k integrální podpoře výzkumu a to by bylo jistě adekvátní odpovědností. Jak na to hledíte vy? Děkuji. Děkuji vám. Paní Barbara Kapl za NF. Danke, Herr Präsident. Děkuji vám, pane předsedo. Pane státní tajemníku, Dekle, děkuji vám za vaši prezentaci nizozemské předsednictví, a to už jsme slyšeli od vašeho kolegy, který tady byl před vámi, se bude soustředit na oblasti růstu, na vytváření pracovních příležitostí, zejména na inovace a to zejména souvisí s vašimi kompetencemi, protože vy jste ministrem za vědu a vzdělávání. A to jsou obě tyto oblasti, které jsou tak nezbytné pro hospodářský růst a zaměstnanost. Vy jste tady zdůraznil ty tři priority. Za prvé soustředění se na možnosti financování, čili na finanční nástroje, eh, které by se daly použít pro výzkum. A několik kolegů už zdůraznilo, že to je centrální otázka. Hmm, jakým způsobem chcete přimět členské státy, aby investovali více do výzkumu, eh, protože to, je, eh, to souvisí rovně s horizontem 2020, aby, eh, protože když se podíváme na cíle tam stanovené jednotlivé státy, některé jsou tedy daleko vzdáleny těm třem procentům, které zde byly stanoveny. Jaké kroky chcete tedy učinit během vašeho předsednictví, co se týče vyhodnocování sedmého rámcového programu a také review pro Horizon 2020? To je, domnívám se, v současné době to nejdůležitější, ten nejdůležitější program na podporu výzkumu. My doufáme, že nás podpoříte Eh, jistě víte, že tady jsou problémy, mm, eh, tady nám odtékají prostředky, možná by bylo možné v rámci midterm review se tady zase vrátit k reálné situaci. Čili zprostředkování otevřeného přístupu, vy už jste o tom hovořil. Vždyť tady je možno i zachraňovat životy, kdyby tento otevřený přístup existoval. Je třeba soustředit se na velké výzkumné projekty a mě, jak jste řekla, tady by mě zajímalo, to je téma, kterými se zaobírá náš ITRE. Máte tam ten výzkumný program ITE a budete k tomu něco dělat během vašeho předsednictví. Eh, to je důležité nejenom pro, nás, pro náš výbor, ale i pro jiné výbory. Mohli byste nám tedy říct, jaké stanovisko k tomu máte? Děkuji. Děkuji vám. Paní Tojera. Více předsedkyně. A mnohokrát. Pane ministře, děkuji vám za ty návrhy a myšlenky, které jste nám představil, hmm, protože to je pro nás důležité, abychom tady měli lepší investice do výzkumných programů. Eh, když se podíváme na hodnocení investic v minulých letech, my Doufáme, že i po přeskumu rozpočtu se bude pokračovat v té tendenci investicí do výzkumných programů, ale máme tady v této souvislosti otázku užitečnosti našeho výzkumu. Jsou tady určité mezery. Chybí určitý regulační rámec i pro kapitálový trh, ale kapitál je zapotřebí pro univerzity. A to přece není žádný luxus, podle mého názoru to je něco, co potřebujeme. My potřebujeme, aby náš výzkum byl perspektivní, orientovaný na budoucnost, vytvářel pracovní příležitosti, byl užitečný a mohl být využíván. Takže chceme vás poprosit, abyste to připomínal komisi, která ne vždy v tomto ohledu pokročila. A ještě jednu připomínku, vy jste řekl, že tady je nebezpečí, že Evropa Ehm, by mohla zablokovat aktivity mladých výzkumníků eh, vzhledem k našemu finančnímu nařízení. No, jsou pravidla, která brání aktivitě mladých výzkumníků. Tady je potřeba vytvořit inteligentnější pravidla. Eh, kolik Marta? Pan kolega Marta. Děkuji vám, pane předsedo. Pane státní tajemníku, já budu hovořit o sektoru, který eh, vyrábí hajčekové produkty a eh, který eh, potřebuje stovky milionů eur pro výzkum, který, který je nezbytný pro malé a středně velké podniky. Sektor, který je zcela zásadní pro evropský průmysl, který se týká výzkumu a inovací, ale je to sektor, který je takřka mrtvý a to je sektor ocelářství. Mě líto, že se k tomu zase vracím, protože váš kolega, pan Kopen, vůbec neodpověděl na mou otázku a e, já si nemyslím, že by to bylo nedostatkem času, protože jsem řekl, že toto je naléhavá záležitost. Čelíme situaci v sektoru, který je závažně ohrožen naprostým vymizením. Je třeba, abychom tady dohnali to spoždění. Já znovu kladu otázku vám, co hodlá dělat nizozemské předsednictví v tomto půlroce, pro skončení s touto nekalou konkurencí ze strany Číny. Opakuji, je to naléhavá otázka. Naléhavá otázka znamená otázka příštích dnů. Uh, thank you very much, And... Uh, Děkuji. Ptám se nyní, zda ještě někdo další se hlásí do debaty. Nikoli. Takže prosím nyní o odpovědi uh, pana státního tajemníka. Thank you very much. Děkuji vám. A děkuji za všechny připomínky, jsou velmi inspirativní. Pan Heller zmínil jednou zajímavou záležitost, tedy jak zajistit větší synergie mezi Horizontem 2020 a strukturálními fondy. A to zmínila také paní Muri Synergie mezi různými evropskými nástroji. už je na pořadu jednání dlouho a má to své důvody. Právě výzkum a inovace mohou z těchto synergií a dlouhodobých závazků hodně získat. A myslím si, že hodnocení rámcového programu 7 také bude doporučovat lepší propojení mezi strukturálními fondy a rozpočty v rámci programu Horizon 2020. Také se mohou vzájemně vyvažovat, využívat pákového efektu, když hovoříme o rozdělení financí, tedy mezi výzkum a vývoj. Já si uvědomuji, že některé části Evropy trošku zaostávají v této oblasti. A nemyslím si, že by úprava kritérií programu Horizon 2020 v tomto smyslu byla řešení. Ale musíme si uvědomit, jak můžeme inteligentní specializací a zaváděním strukturálních fondů eh, i do této oblasti, jak můžeme tedy zajistit, aby jim jejich výzkumná centra a univerzity pomohly eh, v eh, vyrovnávání výsledků, zavírání těch mezer, právě synergie zde má velký význam. Pan Heller také zmiňoval, záležitost financování a nejsem si zcela jist, zda nové stanovení priorit bude na pořadu. Eh, Horizont 2020 je již dobře vyvážen, ale musíme být také obezřetní, aby eh, finanční prostředky na výzkum také byly takovým flexibilním fondem pro řešení finančních problémů. Eh, My jsme hovořili také o fondu EFSI, a mezi tím jsme si řekli, že mu musíme dát šanci. Musíme ji také velice důkladně monitorovat a také eh, se snažit eh, hledat možnosti, eh, jak financovat výzkum a inovace z tohoto fondu, ale při relokaci a přesměrování finančních prostředků si musíme dávat také pozor. Paní Moody také hovořila o inteligentní regulaci eh, v oblasti prostředí, životního prostředí, trvale udržitelné financování. A to je také téma, eh, které zde nadnesl pan Bytykofr. A je velmi zajímavé sledovat, jak výzkum může pomoci nalézt řešení pro tyto problémy. Nevidím tedy výzkum a inovace a průmysl jenom jako hrozbu nebo problém pro finance, ale mohou být také součástí řešení. A to i ve smyslu inteligentnější regulace. Abych vám dal příklad. Podíváme-li se například na regulaci odpadů, odpadové hospodářství, některé druhy odpadů lze používat jako krmivo pro zvířata, ale dříve to podle evropských právních předpisů možné nebylo, ačkoliv to je velmi dobrá cesta, jak řešit problém odpadu trvale užitelným způsobem. Teprve v poslední době došlo v odpovídajícím nařízení k nápravě ale zde vidíme, jak inteligentní regulace může propojit inovace s příspěvkem k trvale udržitelnému rozvoji. E, pokud to je nějaký problém nebo úkol pro společnost, tak věřím, že právě tady může věda vnést svůj vklad. Paní Nibler také zmínila téma, které je mi velmi blízké a to téma otevřeného přístupu. Já jsem totiž přesvědčen, že Evropa má skutečně dobrou pověst v oblasti vědy a výzkumu. Máme zde nejstarší instituce na světě, jedny z nejstarších, přitahujeme nejlepší mozky z celého světa. I díky financování máme zde největší eh, vědecko-výzkumný program na světě, ale uh, pak je důležité, abychom také dokázali sdílet ovoce z tohoto výzkumu. A frustruje mě to, že znalosti publikace data zůstávají chráněny a není možné je účinně sdílet. Myslím si, že tady nás ještě čeká velký kus cesty. A nyní Bluš se ptá, jak to zrealizovat. Samozřejmě nezbytná je diskuse o tom, jak měřit vědecký dopad. Je tím dopadem pouze publikace článku v prestižním vědeckém časopise, anebo je dopadem vědy také efekt, který vidíme v praxi. Velmi na mě zapůslo, zapůsobila slova paní Toja. Potřebujeme, aby byl výzkum využíván v praxi. A pokud budeme diskutovat o dopadech vědy a dopadech znalostí, můžeme vstoupit také do diskusí o tom, jak vědecké poznatky lépe šířit, abychom pak mohli nalézat řešení pro praxi mnohem účinněji. A samozřejmě té práce, kterou musíme udělat, je mnohem více. Pokud vezmeme Evropu, její největší výzkumný program, tak eh, ta stanoví vysoké standardy z hlediska otevřené vědy. Já jsem velice rád, že eh, odpovědný komisař v tomto smyslu je také velmi ambiciozní ambiciozní, získá tedy moji podporu a doufám, že i tu vaši. Měli bychom skutečně být v první linii, nedržet se vzadu. A právě toto je otázka, kde můžeme propojit své schopnosti silné stránky. Můžeme diskutovat s velkými vydavatelstvími o tom, aby oni měnili eh, své obchodní modely, aby eh, nebylo nutné všude platit předplatné, ale třeba jenom nějaké manipulační pod. Platky Tady potřebujeme velkou transformaci. Je to totiž velký rozdíl, když s nimi bude hovořit jedna univerzita, nebo pokud s nimi budou jednat všechny univerzity v celé zemi. To už se v Nizozemsku také děje za posledních pár let a přineslo to určité výsledky. Je to zcela jistě účinnější. A já si myslím, že tu účinnost vyjednávání můžeme zvýšit tím, že se propojíme přes celou Evropu, třeba na dobrovolné bázi, ale pokud se dokážeme propojit a stanovit vysoké standardy pro otevřený přístup, podaří se nám e, tuto agendu e, posunout do popředí a budeme zcela jistě schopni změnit jednání těchto velkých firm. Paní Kapel? se zmiňovala o podpoře programu Horizont 2020. Finanční problematika, o tom jsem se již vyjadřoval. Pokud hovoříme o ITER, tak to je jeden z největších projektu, který ukazuje, že e, právě štěpení může být důležitým zdrojem energie. I rada přisuzuje velký význam těmto projektům i e, externím nákladům a e, ví, že se některé náklady navýšily v minulosti, ale kdykoliv se objeví nové přístupy, tak ty si zcela jistě získají naši pozornost. Pak se ještě zmíním o otázce paní Toje. Domnívám se, že otázka byrokracie je zcela jistě otázkou, na kterou se musíme zaměřit, zjednodušovat pravidla v přístupu k finančním prostředkům pro výzkum a Horizon 2020 v tomto smyslu. by měl být hozenou rukavicí pro vlády, aby investovali, ale také pro univerzity a výzkumná centra a společnosti, aby také investovali a v tomto smyslu by jim neměla bránit nadměrná byrokracie. A pak bylo zmíněno ocelářství. Hovořil o tom pan Martan. A to je nebezpečný obor, protože to je obor, který je mi poměrně cizí, ale e, kolega mi zde nechal odpověď. Pokusím se tu odpověď sdělit. Zdá se, že současná situace v ocelářství je vážná a vítáme proto iniciativu komisařky Běnkovské uspořádat zasedání na vysoké úrovni o energeticky intenzivních odvětví, které je plánované na 15.2. v návaznosti na mimořádné zasedání Rady eh, pro ocel 9.2 předsednictví potrhuje nutnost analyzovat současnou situaci v sektoru ocelářství a připravit se celkově na budoucnost v energeticky intenzivních odvětvích a je to také součástí plánu eh, pro další rok. Děkuji mnohokrát, děkuji kolega Martán, je spokojen nebo chce se něco ještě zeptat? Já budu velmi stručný. Úloha Evropské unie je propojit a dynamizovat. My jsme ale tváří v tvář situaci, která je nebezpečná. Jen tu nebezpečí, že přijdeme o e, miliony pracovních míst a kolegové, kteří se na nás možná nezdívají nebo nedívají, e, e, tak Eh, ti se bojí o svou práci, proto si dovolím ještě jednou položit tu otázku. Vy jste nám neodpověděl. Eh, během minulého pololetí Evropa si neuvědomuje, že situace je vážná a neodkladná. Eh, důležité je si uvědomit, jaké sociální drama by mohlo vzniknout. Děkuji. Pane státní tajemníku, pane Sandr Decker, děkuji vám za vystoupení a za odpovědi. Já bych uzavřel s tím, že se velmi těšíme na intenzivní spolupráci s vaším předsednictvím právě v tak důležité oblasti jako výzkum, inovace a také vím, že odpovídáte i za téma vzdělání, což sice do naší kompetence nepatří, ale eh, k inovacím se to velmi blíží. Těšíme se na spolupráci a děkujeme za váš čas. Well, probably mm, one minute break. Tak dáme si minutku přestávku. Ja, natuurlijk. come to Commissioner Kanieta. Tak eh, vítáme pana komisaře Kanieta. Jsem velice rád, že se znovu setkáváme. A naším bodem programu je debriefing z pařížské konference o klimatu COP21 eh, Já bych eh, rád eh, úvodem řekl, poněvadž jsem tam také byl, samozřejmě nebyl jsem tak aktivní jako pan komisař, tak především chci všem poblahopřát, poněvadž eh, se za touto konferencí skrývalo naše úsilí a my jako Evropská unie jsme se pokusili něčeho dosáhnout. A my jsme velice rádi, že země rozvojové a rozvinuté, že se spojily, aby bylo něco dosaženo. A tedy nejenom šlo o to, abychom udrželi eh, to oteplování pod hranicí dvou stupňů, ale také se nám eh, letos eh, tedy podařilo v oblasti povědomí eh, toho, jak důležitá je ochrana klimatu a zejména eh, tak důležitá je prevence, eh, která bude určitě lepší než a levnější než adaptování, přizpůsobování se. Ale samozřejmě náš přístup pořád má ještě určité slabiny a mm, je třeba se z toho poučit a do budoucna, poněvadž některé e, z našich e, slabin jsou celkem zjevné. No a my se teď těšíme na e, váš proslov, pane ministře, a zajímají nás tedy výsledky a zajímá nás nejbližší budoucnost. Prosím, pane komisaře. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také všem poslancům. Je mi potěšením, že mohu být opět mezi vámi. A děkuji vám za pozvání a přeji všem eh, šťastný nový rok. Eh, dovolte, abych eh, se podělil o několik reflexí k této konferenci. Po letech úsilí máme zde první univerzální dohodu o tom, jak řešit výzvy klimatických změn, jak posílit naši schopnost vyrovnávat se s klimatickými změnami. Také jsme eh, dali nový impuls multilateralismu a vyslali jsme jasné signály v tom smyslu, že eh, se odkláníme od eh, fosilních eh, paliv k těm udržitelnějším, což budou nové podněty pro náš průmysl a jeho modernizaci. To já bych chtěl k té pařížské smlouvě využít této příležitosti, abych vám poděkoval za podporu a za vaše úsilí eh, v tom, které předcházelo této konferenci. Eh, je to eh, výsledek, který je velmi transparentní a bylo tam jasně slyšet naše velké ambice po vypracování klimatické politiky. Evropská unie také hodně napomohla vzniku široké eh, koalici rozvoji jednotlivých a rozvojí zemí, takzvané skupiny eh, ve vysokých ambicí. Máme tedy díl, eh, který je ambiciozní, ale také realistický a odpovídá našim unijním prioritám. Jsou zde tři důležité složky. Společný cíl, společná ambice, odhodlání a Eh, pakt solidarity. Tak nejdříve tedy ty globální ambice. Světové vlády se poprvé shodly formou pravně závazné dohody na tom, že chtějí udržet eh, globální oteplování hluboko pod hranicí dvou stupňů oproti předindustriální éře. Eh, samozřejmě znamená to, co nejrychleji snižovat emise, a co nejrychleji eh, dosáhnout rovnováhy, eh, pokud se týče vzniku a zachycování eh, skleníkových plynů. Je třeba říci, že byl jasně stanoven směr dalších prací. Biznis, investoři a politici nyní nemají pochybnosti o tom, že přechod na čisté energie prostě nyní bude fungovat. Reálně musíme uznat, že těch 187 eh, příspěvků, které, eh, ke kterým se zavázaly jednotlivé vlády, eh, sami o sobě to globální oteplování nezajistí, ale respektive nezastaví, ale je třeba říct, že je to dobrý, eh, dobrý eh, výsledek, který je dobrý začátek. Máme tady de facto 95% eh, tohoto pokryto. Čili dostali jsme se o krok dál než za kiotského protokolu. Další bod, závazky z Paříže že tedy eh, budeme eh, dlouhodobě usilovat o společný cíl. Samozřejmě, že to samo nestačí, abychom eh, udrželi pod těmi dvěma stupni Celsia a proto Evropská unie trvala na zavedení mechanismu přeskumu, abychom mohli sledovat pokrok. To nám tedy umožní, eh, abychom aktualizovali své cíle a zvyšovali své závazky eh, podle stavu poznání. Bude to kolektivní, kolektivní pokrok. První eh, příležitost, abychom se zamysleli nad výsledky, to bude v roce 2018 a posledně v roce 2023 k hlavním prioritám Evropské unie bude zajistit eh, skutečně eh, spolehlivou transparentnost, která bude eh, nášet důvěru a jistotu do celého procesu. Je samozřejmě zájmem každé země, aby své výsledky, aby své záměry transformovali do politik ale podle pořížské smlouvy je to také závazný cíl. Výsledky jednotlivých vlád by měly spadat pod společný rámec. A to znamená, že každý bude moci mít eh, přehled o tom, co dělají všichni ostatní. Eh, to dává pařížské dohodě trvanlivost a dynamitu. Eh, my samozřejmě musíme fungovat jako partneři protože je to globální eh, úsilí. Evropská unie a další země eh, se budou snažit eh, omezovat dopady klimatických změn, zejména na, rozvojové země a půjde tady zatím o 100 milionů dolarů do roku 2025 a podpora bude navíc do značné míry dobrovolná. Důležité je, že tady máme solidární balíček a to se bude také zabývat nákladu adaptace a také eh, otázky ztrát a škod. Je to samozřejmě určitý eh, mechanismus, určitý princip, ale neznamená to automatický nárok na nějaké odškodňování. Každopádně bude třeba Eh, zde eh, vypracovat vhodná doporučení. Eh, dámy a pánové, teď, když to dlouho očekávané, ta očekávaná dohoda jí existuje, je před námi spousta práce. Je to záležitost důležitá pro evropský průmysl a náš Evropskou unii jako takovou. Chceme samozřejmě redukovat do roku 2030 emise o stanovený cíl. V první polovině letošního roku Evropská komise předloží eh, návrhy, eh, návrhy mm, závazných národních závazků pro ta odvětví, která nespadají pod systém eh, emisních povolenek. Naše návrhy na úpravu eh, trhu eh, s cílem eh, snižovat závislosti na, závislost na uhlíku. Tyto návrhy tedy budou předloženy později v letošním roce. Také budeme revidovat energetickou směrnici. Balíček o obnovitelných zdrojích se bude zabývat také směrnicí o obnovitelných zdrojích a budeme se snažit pracovat tak, abychom využili potenciál nízkouhlíkové eh, ekonomiky a to se týká také dopravy. Tato iniciativa eh, předloží vhodný rámec eh, pro implementaci pařížské smlouvy budeme chtít udržet v pohybu ten impuls, který pařížská konference dala, aby tedy eh, klimatická tematika zůstala na programu jednání setrvalé. Komise eh, bude také eh, v březnu předkládat posouzení výsledků této pařížské konference radě. Já určitě budu o dalším postupu informovat parlament průběžně. E, těším se na spolupráci s vámi příštím roce a těším se na spolupráci e, v e, implementaci pařížských smluv. Ano, děkuji vám, pane komisaři, za váš úvodní proslov. A nyní za politické skupiny jako první za EPP promluví pan kolega Royal. Take a floor. Děkuji mnohokrát za vaši prezentaci, za udělení slova a vám, pane předsedo, a všem kolegům eh, chci popřát vše nejlepší do nového roku a dobrou spolupráci k tématu. Výsledek z Paříže je zajímavý, je to pokrok, ale liší se to od toho, <clears throat> co vždy chtěla komise i předtím. A sice teď už nejsou závazná zadání, jenom cíle, ale ty mohou být dosaženy v jednotlivých zemích různým způsobem. To je chytrá cesta, domnívám se, aby se využily nejrůznější možnosti, které mají jednotlivé státy v Evropě a ve světě, aby byla tato specifika zohledněna. Proto mám potíže pochopit a prosím, abyste mi to vyjasnil proč komise jako první krok se teď soustředí na vlastní cíle, které jsme už dávno stanovili. Jsme vždycky byli na špici v čele. Proč tedy teď se musí dále rozepisovat naše cíle? Přečetl jsem si, že komise chce například cíle pro eh, eh, eficienci energie ještě dále rozvádět nad rámec pozice stávající komise Rady i parlamentu. A já se tedy ptám, proč teď, v roce 2016, musíme už zase zapisovat nové hodnoty a nové cíle za druhé, a to s tím souvisí. Nebylo by chytřejší nejprve v evropské oblasti hledět na to, aby všechny členské státy dodržovaly své sliby, ehm, čili zaobírat se otázkou, Komise, prosím pěkně, kontroluj, zda to, co bylo závazně dohodnuto, se také ve členských státech dělá. Nemělo by toto být prvním krokem? Čili dodržování závazných úloh, než se budou stanovovat další cíle. Ostatně domnívám se, že u vyšších cílů budeme mít stále větší problémy. Ale už jste o tom hovořil, pane komisaři, že by to mělo být v souladu s hospodářskými nezbytnostmi a síly komise, která má zájem na tom, aby nadále rostl průmysl a ekonomika v Evropě. Ale jak to lze dělat, když se stanovují stále vyšší cíle? Thank you very much. Děkuji, kolego. A za socialisty kolega Danika. Děkuji mnohokrát. Eh, přeji vám také šťastný nový rok a také přeji šťastný nový rok všem kolegům. Moje otázky jsou velmi přesné. Nemyslíte si, že DG pro energetiku by mělo vydat zprávu, v které by vysvětlilo, eh, jak dále rozvíjet využití obnovitelných zdrojů energie oproti konvenčním setkáváme se totiž eh, s tím, že rozvoj obnovitelných zdrojů energie bývá spíše záložním řešením, pokud tradiční zdroje nefungují, co, co dělat, když nebude svítit slunce nebo nebude foukat vítr. Jaderná energie není žádoucí, energie z uhlí. Eh, rozumím tomu, že eh, komise zastává názor, eh, že takzvaná eh, technologie zeleného uhlí také není žádoucí. Já tady hovořím za jednu velmi důležitou uhelnou společnost v Rumunsku, která získala od EBRD úvěr k rozvoji této technologií, ale komise se domnívá, že zavádění takových technologií není žádoucí. Kladu si otázku, proč zase velký čtyři velké společnosti v Německu tyto uhelné technologie využívají, zatímco Rumunům se to nedoporučuje. Jsme opravdu neutrální. Když hovoříme o Belgii, tak se slyšíme o tom, že eh, se zde produkuje sluneční energie. A já jsem tady v Belgii eh, nezaznamenal, že by tu často svítilo slunce. Setkali jsme se naopak s větrem, ačkoliv větrné elektrárny zde nevidíme. Kladu si tedy otázku, proč není uh, Eh, sluneční energie využívána tam, kde si tí slunce. Nejsou to Evropané, nemáme evropského producenta eh, této energie a to nám říká hodně o tom, že v této oblasti skutečně chybí vize a s tím je třeba něco dělat. A v neposlední řadě jste zmiňoval také cíle v oblasti dopravy. Říkáte, že nemůžeme mít elektrickou dopravu ve veřejné hromadné dopravě, že nejsou nabíjecí stanice, ale možná byste měli ve směrnici sdělit něco v tom smyslu, že každý, kdo něco staví, by to měl zajistit. Třeba eh, stavba parkovišť by měla umožnit 10 míst pro nabíjecí stanice ehm, automobilů. Taxíky také mohou provozovat elektromobily. A a dokonce autobusy by mohly být také poháněny elektřinou. S tím bychom měli něco dělat, hledat řešení eh, pro veřejnou hromadnou dopravu. A právě to by nám mohlo ukázat, že v oblasti dekarbonizace je právě toto rozhodujícím krokem a snaha rozvíjet obnovitelné zdroje energie je také chválihodná. Dosáhneme tak 20 energie z obnovitelných zdrojů. Například Nizozemsko má 8 eh, ještě cíle nesplněného do roku 2020. A jak Nizozemsko přesvědčí všechny další partnery, pokud by to dokázala Itálie, zcela jistě to dokáží i jiné země. A jsem přesvědčen, že eh, komise by měla být zaměřena na plně těchto cílů. My se budeme těšit na spolupráci v dosahování těchto cílů. Děkuji. Pan Marias za EKR. Pane předsedo, také já bych vám rád popřál šťastný nový rok, jakož je všem v sále zdraví, radost a zdar. Témata, která jste teď přednesl, pane komisaři, jsou nesmírně důležitá, ale tady je třeba ještě mnohé udělat. Ve sektoru, o kterém hovoříme, a samozřejmě je třeba také uskutečňovat závazná opatření to téma, například jedno téma, které se nezmínilo zatím v hovorech v Paříži. To je téma klimatických uprchlíků. Je přece naprosto jasně daná skutečnost, že tady čelíme veliké výzvě tváří v tvář skutečnosti, že ekologická situace se zhoršuje, planeta se zahřívá, a máme tady konkrétní klimatické fenomény způsobující problémy a je třeba tudíž se připravit na to, že tady budeme mít problém s klimatickými uprchlíky. Ti budou se obracet zejména na EU. To je důležité téma. A druhá věc, o které se chci zmínit. Energetická chudoba, to je velký problém. Hovoříme o druzích energie solární energii, obnovitelných energetických zdrojích, o konvenčních formách energie, ale musíme přece také pohlednout na to, zda si Zda mohou lidé tuto energii využívat, to bezprostředně souvisí s energetickou chudobou. Příklad. V Řecku existuje velký problém v současné době, což souvisí s daněmi, které jsou stanovovány, ale také z DPH na topný olej, eh, ropu a plyn. Eh, na a to k tomu došlo na základě memoranda a trojky. To znamená, že enormně vzrostla energetická chudoba. Celá řada lidí vůbec nemůže tuto energii využívat to, aby topili ve svých domech a proto se topí nejrůznějším způsobem, spaluje se dřevo, ale nejenom to, prostě spaluje se, co se najde. A pak máme samozřejmě enormní znečištění v důsledku této situace. To vede k smogu nejenom v Aténách, ale i v severním Řecku. A to je velmi nebezpečné pro stav zdraví obyvatel. A ještě jedna otázka, pane komisaři. 23. prosince jsem vám napsal otázku, doufám, že jste ji dostal. Jaká opatření se tady budou realizovat? Vždyť komise taky byla součástí trojky. Potřebujeme snížení anebo škrtnutí eh, této spotřební daně a DPH eh, na elektrický proud, aby byly řekové, aby byla řekům dána možnost topit. V mém městě ve středu Řecka v blízkosti v mém městě, ze kterého pocházím, je znečištění tak husté, že eh, není nic vidět. V Soluni, v Larise, v Aténách je toto každodenní skutečnost a s tím je třeba se vypořádat. Ale trojka eh, zavedla tyto vysoké daně na energii, vysoké DPH. Domnívám se, že takhle to dál nejde. Potřebujeme nulové DPH, nulové daně utopného oleje, elektrického proudu a e, zemního plynu. Prosím, věnujte se tomu abychom se mohli pustit i do řešení těchto problémů. V mé zemi, v Řecku, je důležité, aby lidé nemuseli být ohrožováni ještě jeden další rok eh, zimou. Děkuji. Děkuji. Eh, dále za zelené eh, pan kolega Butikofer. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, pane komisaři, za vystoupení. Ehm, pan Rill se ptal proč komise obezřetně postupuje směrem k vyšší hladině ambicí. Já bych na to odpověděl tak, že ano, pokud chceme nejenom jít správným směrem, ale také správnou rychlostí, se správným nábojem, rozhodností musíme stanovit cíle, pro nejrozvinutější průmyslové země v EU, aby dekarbonizovali svá hospodářství do roku 2040, ne až do konce století. A je velmi nepřesvědčivé, pokud slyšíme, že bychom měli začínat pomalu a slibovat, že ambice se prostě objeví časem. Uh, proto si myslím, že by bylo vhodnější eh, být ambiciozní, nároční už dnes. A jsem přesvědčen, že právě tento typ ambicí výrazně pomůže naší ekonomice, protože vytvoří eh, vedoucí postavení v oblasti technologií a vytvoří pracovní místa, což bude pevným základem pro konkurenceschopnost zítřka. Neměli bychom však dělat chyby jako e, ty, které se týkají fosilní energie. E, v jejímž důsledku se objevuje právě ten smog, o kterém jsme slyšeli. Nesmíme tedy fosilní paliva zlevňovat. Naopak by k ambicím evropských politik měla patřit snaha postupně odstavit fosilní paliva. A druhým nejvýraznějším politickým směrováním by mělo být transformování našeho finančního sektoru tak, aby pomohl podporovat nezbytnou energetickou transformaci k efektivitě a obnovitelným zdrojům. Děkuji. Madame López Bermeo on behalf of GUE Political Group. Gracias. Děkuji, pane předsedo. Krásné odpoledne. Pane komisaři, jak budete vědět, GUE NGL nezdílí váš triumfalismus, eh, to se týče toho, jak vlády přijaly oznámení z Paříže. Z perspektivního pohledu eh, se tady neděje nic víc než trošku větší zaregistrování nezbytnosti boje proti klimatickým změnám, ale cíle pro snížení emisí zůstávají nedostatečné cílem omezit zvýšení zahřívání je sotva ambicioznější než ten z Kodaně. A nemůže to odvrátit klimatické změny, ke kterém, začí, eh, kterém dochází už krátkodobě. A ta 1,5%, to se zdá být pouze metou nedosažitelnou. Ale vidíme, že toto už ohrožuje přežití velkého počtu zemí. Ráda bych vás upozornila na tři body, ke kterému jste něco řekl, ale myslím si, že by se tady eh, měl uvést vaše hodnocení. Za prvé nedostatek sankcí pro ty státy, které nedodrží své závazky a nedostatek globálního pohledu na snižování emisí eh, jejichž usnesení se týká pouze mechanismu trhu. Nedostatek závazných eh, společných cílů tady umožní pouze dvě cesty. První Cesta je nedodržování stanovených cílů a za druhé zvětšování rozdílů mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi. Já si tedy kladu otázku, eh, eh, jakou z těchto cest se vydá komise, protože se zdá, že tady existuje rozdíl mezi ekonomickým systémem, který upřednostňuje ekologický dumping, jako um, obchod s emisními povolenkami a liberalizace různých odvětví týkající se energetické účinnosti například v oblasti dopravy. Druhý bod je fungování kompenzačního fondu. Řeklo se, že tyto fondy nejsou měřitelné s přizpůsobujícími se náklady. Za jakých okolností může existovat dodržování responsabilit, dodržení odpovědnosti, promiňte, eh, jak to bude vypadat se státy, které upřednostňují zájmy nadnárodních společností. A třetí záležitost si vědět, jaký je důvod, proč jste se nepřipojil Evropské konfederaci odborů, o, které jste byl, o kterou jste byl požádán v Paříži. Bez prezence zaměstnanců je nemožné dospět k trvale udržitelné společnosti. Děkuji. Děkuji, Děkuji vám. Tady jsme měli první kolo otázek a za politické skupiny a já bych rád požádal pana komisaře. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem poslancům za opravdu relevantní otázky. Tak zaprvé k panu Orelovi. Plně s vámi souhlasím v tom, že první povinností komise je vynucovat aktuální legislativu, závazky a podobně. Máme závazky pro rok 2020 o účinnosti, snižování emisí a tak dále, čili toto je jasná věc. Aplikace legislativy to je naprosto zásadní úkol číslo jedna a je třeba zajistit, aby každá členská země eh, postupovala vpřed. Takže eh, pro rok 2020 máme dva úkoly. Za prvé aplikovat eh, vlastní legislativu a vynucovat ji. Komise měsíc co měsíc eh, zahajuje správní řízení eh, v jednotlivých kapitolách, protože nám jde o energetickou účinnost. A my se snažíme hovořit s členskými zeměmi a hovořit o, těmi, o konkrétních problémech a za druhé samozřejmě také pomáhat a usnadňovat implementaci směrnic. Takže budeme eh, v tomto pokračovat. Pan Roy se dále ptá, proč komise říká, že eh, budeme zvyšovat úroveň našich ambicí v oblasti energetické účinnosti. No, tak v současné době eh, pracujeme eh, na nových směrnicích a především eh, to všechno začíná posouzením dopadů posouzením ekonomických důsledků. Ale energetické, energetická účinnost je výhodná pro všechny. Ano, to kdykoliv jednuše a prostě přicházíme hodně na plyn a to je zásadní. Jestliže eh, třeba eh, měníme, místo žárovek dáváme letky, no tak to je samozřejmě, to na, na tom vyděláme všichni, že? To je eh, dobré pro evropský průmysl jestliže budeme mít cíle v oblasti obnovitelných zdrojů, budeme lídry eh, v oblasti obnovitelných zdrojů. A my skutečně máme obrovské neurané pole pro zlepšení. Eh, budovy, že eh, tady chystáme také směrnici a my skutečně musíme říct, že 80% našich budov Eh, se chová nebo eh, prostě není energeticky účinný. Pane Role, když se podíváte eh, na to, jak vlády chtějí přispět to, co tedy vlády sformulovaly před Paříží, tak tady vidíme dvě věci. Jedna skupina států jde cestou obnovitelných zdrojů, a druhé se soustředují na energetickou účinnost. Podle Mezinárodní energetické agentury je třeba, abychom tyto eh, cíle, eh, těch 187 cílů, o kterých se nyní hovoří, tak to bude stát 3,5 trilionu dolarů až do roku 2030. A z té částky 3,3 bude většina do eh, obnovitelných zdrojů, zhruba dvě třetiny a třetina do energetické účinnosti. Čili my eh, teď máme 187 zemí, které tedy navrhly, jakým způsobem chtějí měnit svou energetickou, svůj energetický mix. To jsou obrovské příležitosti pro náš průmysl a Evropská unie musí být v čele. Čili my chceme právě v tomto smyslu eh, rozvíjet naši legislativu prostě tak, aby eh, Evropská unie byla nadále v čele. Ano, eh, samozřejmě snižování emisí to je výzva, ale také příležitost. A není to, co řekl pan Nika, tak samozřejmě budeme žít v době, kdy tady budou vedle sebe žít tradiční energetické zdroje a obnovitelné zdroje. Eh, prostě ten přechod se neodehraje během nějakých pěti let. To v podstatě toho cíle dosáhneme někdy kolem roku 2100. Nyní v Evropské unii eh, máme eh, snížení, eh, snížení emisí o 40 za pomocí 27 podílu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu. A my chceme, aby ty potřebné Eh, změny na trhu také proběhly. Potřebuje samozřejmě ty interkonektory a to také ale znamená, že to musí přispět k větší integraci a lepší integraci obnovitelných zdrojů. A to je velká výzva. Eh, pokud máme tedy centralizované Eh, centralizovanou eh, výrobu energie, tak to se prostě bude muset eh, změnit. My nebudeme mít tři, čtyři velké producenty, tam budou stovky různých producentů a my se s tím to budeme prostě muset naučit zvládat. I kdybychom chtěli obnovitelné zdroje rozvíjet zrychleným způsobem, tak budeme stejně potřebovat eh, eh, jaksi záložní plán, jo? čili stejně budeme potřebovat eh, velké množství zemního plynu. Je jasné, že musíme pokračovat v inovacích a proto chceme eh, rozvíjet eh, inovační strategii, která bude vysoce koordinovaná mezi jednotlivými komisaři. A všechno to má za cíl eh, přechod od tradičních obnovitelných zdrojů. Ale my samozřejmě tady máme obrovský problém, jak skladovat energii. To, to, to, to skutečně, to se nám teď nedaří, nicméně e, ten vývoj tady je a dochází k mnoha průlomovým objevům. Takže e, další věc je dekarbonizace dopravy. A to je to, to je, to je velký problém. A Problém je také příslušný problém uh, vhodného spoplatnění. Pokud se budov týče, tak eh, chceme zajistit to, aby nové budovy byly vybaveny také eh, určitými dobíjecími kapacitami pro eh, dopravní prostředky. A to bude součástí eh, té strategie K2020, eh, kde půjde také o otázky mobility. Pan Marias řekl, že v Paříži jsme si eh, naložili spoustu práce. No to je pravda. Eh, my jsme eh, přišli na jakýsi systém, stanovili jsme dlouhodobé cíle, stanovili jsme si pětileté přeskumy a potom tu transparentnost taky, čili to je hodně. Ale tady budeme mít mnoho, mnoho práce, příští konference v roce 2022 v Marrakeši, tak eh, už eh, teď máme tady, víme, že to bude eh, nabitá konference. Ale kromě toho tady máme také emise z lodní dopravy, čili tam se skutečně bude muset pokročit v příštích letech. Také zde zazněla problematika vysokých cen energie v některých zemích. V některých eh, zemích ty ceny jsou vysoké, poněvadž eh, prosazování obnovitelných zdrojů si vyžádalo velké dotace ze strany vlád. Ale my tady systém měníme. Eh, přecházíme k aukcím a k systémům podpory obnovitelných zdrojů. Jsou tady dva separátní paralelní fenomény. Za prvé, náklady větrníků a solárních panelů byly obrovské. A nám se podařilo ty náklady eh, za necelých pět let eh, snížit o 80 Takže to je jedna věc. Eh, další věc je, to jsou náklady na výrobu energie. Toto není nic drahého, ale Problém je, problém je cenová struktura v jednotlivých zemích. V některých, některých eh, zemích máme elektřinu eh, dvakrát iž, i třikrát dražší než eh, v, u našich konkurentů, což je dáno tím, že v té ceně je započteno mnoho různých daní, poplatků a dalších prvků. Čili Toto bude třeba zvážit, poněvadž to určitě ovlivňuje konkurenceschopnost. Především budeme muset zavést určité tržní prvky, abychom eliminovali zejména ty vysoké regulované ceny. Je, je pravda, že Eh, na, to, na tu energii se navěšuje spousta daní a poplatků, poněvadž to je velice snadné. Energii potřebuje každý a každý platí měsíčně, čili je jednoduché k tomu něco zákonem přidat. Ale to samozřejmě eh, eh, brzdí průmysl. A samozřejmě, jak si jinde ve světě to dělají jinak. Pan Bütikhofer Eh, řekl, že ambice jsou pozitivní. Samozřejmě, eh, kdykoliv eh, si stanovíme ambiciozní cíle, tak vždycky to v Evropě vyvolá vlnu inovací, s nimiž přichází náš evropský průmysl. Na druhou stranu ovšem je tedy pravda to, že ty ambice je třeba také držet na úzdě abychom eh, nespadli do carbon leakage, případně jiných prvků. Čili proto je tak důležité pro Evropskou komisi provádět eh, posouzení dopadů. Čili ano, my tady produkujeme určitou legislativu maximálně ambiciozní, ovšem to maximum musí být také proveditelné, tak abychom eh, si nezhoršili konkurenceschopnost. Není jednoduché dosáhnout eh, vhodné rovnováhy, ale pracujeme na tom. Eh, také tady zazněl problém smogu. V některých místech Ano, e, samozřejmě e, dekarbonizace ekonomiky, e, ta by měla proběhnout do konce století. Ovšem prvním krokem je zrušit dotace na fosilní paliva. Samozřejmě to si vyžádá čas, bude to postupný přechod, poněvadž není možné jednoduše prostě ze dne na den přepnout na obnovitelné zdroje. Nicméně eh, s rušením dotací pro fosilní paliva je možné začít hned. Pani López Bermecho <clears throat> nezdílí můj triumfalismus. Já jsem zase nebyl takovým triumfalistou, já se domnívám, že celé roky už se snažíme dosáhnout univerzální dohody v oblasti klimatických eh, změn. No, došlo k mnoha selháním na této cestě, ale my v této na této cestě pokračujeme prosazující dohody z Kyoto. V Kyoto byly sankce, závazné cíle, pro které hovoří paní López Bermecho, ale k čemu došlo v Kyoto? Pouze 38 států podporovalo podporovali ty 2%, ale 28 podporovalo těch 28 členských států, ale když se podíváme tady na klimatické změny v Kyoto, nedošlo k žádné změně. Jaká je kvalitativní dohoda z Paříže? Než jsme jeli do Paříže, 187 zemí, čili většina těch, které se přidružily k OSN a zásadám v oblasti klimatických změn, 187 dobrovolně dalo své závazky na stůl. To už je větší změna. A řeknete, že to je stroskotání. No, kdybychom bývali neudělali nic, kdybychom měli pocit, že na stole nebude absolutně nic, dohoda, na, dohoda v panelu expertů navyšování neustále eh, teploty ve světě, no, teď bychom byli mezi 3,8 na 4,7 A s tím, co se dalo na stůl, než se dorazilo do Paříže, se pohybujeme kolem 3, stup, 3 pardon, 3 eh, stupňů. A to už je velký pokrok. Je zjevné, že to ještě není zdaleka dosažení našeho cíle. Ale můžeme se radovat z univerzálního hnutí. Všechny země zahajují uskutečňování politiky, energetické účinnosti, eh, <clears throat> zohledňování, také kácení lesů a dochází tady ke hnutí, kde simultánně dochází k pohybu ve všech zemích. A jelikož toto hnutí ještě nestačí, protože nejsme ještě u těch dvou stupňů. Jistě nastartujeme každých pět, mechanismus, abychom každých pět let analyzovali stávající situaci jednak obecně a jednak v jednotlivých členských státech a globálně, co je třeba udělat, aby se ta situace zlepšila. To je forma, jak pracovat se sankcí jasnými a absolutně závaznými cíly. Ale k tomu v Kyoto nedošla. 187 zemí dobrovolně zahájilo kroky, které nám do roku 2030 umožní omezit navyšování teploty, ale ne na to nezbytné, co chceme. Tato dohoda z Paříže je daleko žádostivější protože těch dvě dohod nebylo závazných v předešlých dohodách. To bylo prostě určité rozhodnutí, ke kterému došlo v Cancunu, ale rozhodně to nebylo žádné závazné rozhodnutí mezinárodním aspektu. A v aspektu toho, jak se mohou rozvíjet jednotlivé země. No, Máme tady systém, kde máme globální cíl pro všechny státy, které ratifikovaly dohodu. Ale každá země dobrovolně rozhodne, co bude dělat ona. Nikdo neomezuje, neomezuje její vývoj. Hovoříme tady o národních příspěvcích dobrovolných. Nikdo tyto státy neomezuje. Naopak budou nastartovány mechanismy finanční spolupráce, aby se usnadnilo členským státům dospět k levnějším, čistějším a konkurenceschopnějším a u efektivnějším i energiím. A e, budou tady navyšovány částky na tyto projekty. Toto je významná dohoda poprvé ale musí to být samozřejmě rukou v rukce s námořním sektorem, leteckým sektorem, ale to významný krok v boji proti klimatickým změnám. Samozřejmě, toto jsou dlouhodobé politiky pro budoucí generace, to nejsou krátkodobé politiky, které by měly zítra politickou rentabilitu. To není jako postavit kus silnice nebo dálnici. Toto je nesmírně důležité. Musíme tady mít neustále akce pro snižování emisí, navýšení podílu obnovitelných energií, eh, zlepšení situaci v dopravě, ale říkám, je to dlouho doba cesta. A to, co bude teď komise dělat, komise bude rozvíjet nezbytnou legislativu, abychom dostali našim cílům my jsme řekli, že snížíme o 30 emise, to zůstává naším cílem a my budeme pracovat na odpovídající legislativě, abychom tento cíl splnili, protože jedna z věcí, které jsme viděli v Paříži, bylo, že Evropská unie je vnímána jako skupina seriózních států které nejenom, že si kladou cíle v oblasti snižování emisí, ale uskutečňují nezbytné politiky pro uskutečnění těchto cílů. A kromě toho, že jsme ekonomicky solidárným blokem, protože v posledních pěti letech, kdy se pomáhalo financování boje proti klimatickým změnám, 53 ehm, podílu financí šlo z evropské úrovně. A proto ehm, máme obdiv a úctu ehm, v globálním měřítku. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Eh, Hovor ve španělštině trval trošku déle, ale děkujeme. Eh, Já jsem chtěl využít příležitosti hovořit ve své mateřštině. Děkuji, říká předseda další řečníci, pan Blanco López. Děkuji. Budu hovořit španělsky. <clears throat> Rád bych se připojil k blahopřáním k té roli, kterou se hrála Evropská unie a speciálně francouzská vláda v okamžiku, který byl obzvláště tíživý a obtížný. Dohoda z Paříže obsahuje mnoho pozitivních prvků. 187 se zavázalo překonat Eh, lépe řečeno snižovat emise více a více. Systém zpravování věcí veřejných s větším podílem všech států a zhodnocením eh, konkrétní situace každých pět let, nalézání finančních programů pro země s malými finančními zdroji pro zlepšení jejich situace. Ale přece jenom by se mi bývalo líbilo větší rozhodnutí pro nastartování energetického modelu, který by byl založen na obnovitelných energiích Pane komisaři, jistě budete souhlasit se mnou v tom, že bez posílení obnovitelných energií se nedosáhne snižování eh, na dva stupně. A proto je třeba závaznou formou navyšovat kvótu obnovitelných energetických zdrojů v kombinaci se snižováním těch emisí o 30 Je třeba, abychom naše úsilí napřímili k na možnosti financování těchto projektů v rámci Evropské unie i mimo Evropskou unii. A proto vyzýváme Evropskou komisi, aby byla cti žádostivější ve svých návrzích a vzala na vědomí připomínky parlamentu. Děkuji a dále vystoupí pan Benito Šilvaga. Buenas tardes, eh, señor comisario. Krásné odpoledne, pane komisaři. Čelíme velice naléhavé ekologické situaci. Celá řada expertů to označuje za možný konec civilizace. A proto veškeré hodnocení, takovéto autohodnocení, to je závažná chyba v sociálním ohledu. Není to uspokojivé, čeho se dosáhlo. Nic není závazného. Vy tady upozorňujete na dobrovolnost, jako by to byla výhoda. Evropská komise podporuje eh, eh, na základě striktních norem a tvrdých arbitráží eh, spíše opak nedomníváte se, že tedy komise selhává ve svém konání tváří tvář této naléhavé situaci. Tady se nedospělo k dohodě, která by byla založena na obnovitelných energetických zdrojů když se podíváme na to, že zejména skleníkové plyny vznikají na základě využívání fosilních energií. Vy tady jste vůbec o tom nehovořil. No tady upřímně máme pocit, že ty lobby, eh, které tady existují, eh, paralizovaly situaci. Eh, vy znáte podnik Barkalej, Nedávno jste jim dal možnost přístupu do Salamanky, eh, protože jsou to kamarádi ministra španělského pro příslušné odvětví. A vy jste jim pomohl s titule komisaře. Nedomníváte se, že eh, toto konání upřednostňuje zájmy soukromníků než zájmy občanů? Děkuji vám. Uh, Děkuji, paní Moody. Jste připravena pokračovat ve španělštině? Bohužel ne. Eh, omlouvám se. A za prvé bych ráda poblahopřála k dosažené dohodě v Paříži. Eh, skutečně dopadlo to lépe, než se čekalo. Ehm, rozhodně proti výchozí situaci a výsledek je obdivuhodný. Ačkoliv to je vše, co k tomu tak mohu říci. Zvláště proto, že přicházím ze země, která se jakoby vrací zpět, pokud jde o plnění úkolů v oblasti změny klimatu a energetických řešení. To mě vede k velkým obavám, ale v každém případě chci po, blahopřát a ocenit práci, která probíhá v Paříži, která probíhá v EU. A také vás mohu podpořit v tom, že se snažíte dostat do popředí v Evropě, získat vedoucí postavení a výzkum a inovace jsou důležité. Skladování jste zmiňoval, ale jsou i další záležitosti, na které se budete ve strategii výzkumu a vývoje zaměřovat. A nakonec v Paříži bylo také dohodnuto, e, že všechny systémy budou propojené, že bude existovat systém sdílení národních zdrojů. E, v tomto kontextu si kladu otázku, o co usilujete z hlediska přímých, přísných podmínek v těžbě zemního plynu. Děkuji. Pan Michael. Děkuji vám. Vážený pane komisaři, souhlasím s vámi v tom, že klimatická dohoda sama o sobě nestačí. Čeká nás důležitý úkol vytvořit v krátké době nástroje, které nám pomohou tyto cíle splnit. Já bych rád zmínil jeden nástroj, který bude mít multiplikační efekt. Ještě jsme o něm nemluvili. Tento nástroj ochrání evropské podniky před konkurencí, bude motivovat třetí země k tomu, aby chránili životní prostředí a do rozpočtu EU přinese významné prostředky. Začnu čínskou ocelí. My už jsme o tom hovořili. Tam se propojily čtyři aspekty. Za prvé, zda Čína, že Čína vyprodukovala nadbytek oceli, který je třikrát větší, než co Evropská unie potřebuje. Dále tento nadbytek Čína prodává za polovinu ceny oproti eh, ceně z roku 1990 a také snížila exportní daň eh, o 5% a nakonec samozřejmě eh, toto vše eh, Číně jsou nejlevnější od roku 2011. Proto musíme jednat ve dvou fázích. Za prvé komise musí bezprostředně přijmout opatření a v druhé fázi, a ta by měla být společná i pro ostatní aspekty, protože i další evropské podniky Eh, nejsou v rovné hospodářské soutěži s neevropskými konkurenty, protože tito konkurenti je vytlačují lacinou neekologickou výrobou. A za nějaký měsíc či dva vysoká skupina Montyho, která diskutuje o vlastních zdrojích, předloží svůj plán, protože eh, jsme se všichni zaváděli, zavázali, že podle římských smluv zajistíme financování EU z vlastních zdrojů. těmto vlastním zdrojům by měl patřit i zdroj, který zdaní výrobky z třetích zemí podle toho, kolik emisí CO2 vyprodukovali a nakolik znečistili ovzduší skleníkovými plyny. Když to dokážeme, naplníme evropský rozpočet, budeme třetí země motivovat eh, k tomu, aby vyráběli čistěji, aby platili číslo. A tento nástroj také pomůže našim evropským podnikům eh, je chránit v nerovné soutěži s neevropskými podniky. Hovořím o tom proto, to, že by bylo vhodné, abyste vy sám podpořil tento aspekt, protože celá jistě s radou budeme mít problémy, jako my máme vždycky, když mluvíme o vlastních zdrojích. Je to důležitý aspekt. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní Toja. Eh, Děkuji vám, pane komisaři. Já také sleduji eh, výsledky konference v Paříži a to, co zmíním, bude možná naší diskusi trochu vzdálené, ale je to relevantní také pro další politiku. A to hodnota koherence. My jsme slyšeli vystoupení, která si vzájemně protiřečila. A když se zaměříme na celou situaci eh, v oblasti klimatu, zcela jistě potřebujeme konzistentní, koherentní přístup. Například inovace a energetika jsou důležité, protože musíme vynaložit hodně výzkumných prostředků právě do této oblasti. Týká se to také investic do třetích zemí, abychom těchto cílů dosáhli. A hovoříme také o využití půdy a o využití prostředků, které máme, ale jsme příliš plaší, opatrní. Když si uvědomíme problematiku klimatických uprchlíků, tedy lidí, kteří opouštějí svou zemi eh, v důsledku klimatu, také se setkáváme s tím, že se lidé odvracejí od tradičních odvětví a nikdo o tom eh, důsledně neuvažuje a přitom to má zásadní dopady na Evropu. A myslím si, že by z se měli zaměřit také na eh, produkci energie a na to, zda země drží spolu. Eh, děkuji, Antonio Tajani, místo předseda. Dě- děkuji. Do legalmente vinculante para eh, Děkuji vám, pane komisaři. Dohoda na světové úrovně v Paříži byla již dlouho nezbytná a průmyslová odvětví byla také zapojena, ale nikoli v minulosti a to znamenalo ztrátu hospodářského růstu a znamenalo to také velkou nezaměstnanost. Chci se vás zeptat, zda tato dohoda konkrétně pomůže konkurenceschopno, navýšení konkurenceschopnosti podniků, aby Evropa zůstala nejctižádostivějším regionem který bojuje proti klimatickým změnám. Vy jste řekl, že tady jsou ctižádostivé cíle v oblasti ekologické, ale komise nesmí zapomenout na to, že cílem komise 20 HDP před koncem roku 2020 eh, by měl jít z reálné ekonomiky jak organizovat soulad mezi cíly stanovenými v oblasti ekologie, ekonomie a finančnictví. Jak můžeme být ujištěni, že Indie, Čína a USA skutečně vynaloží veškeré své úsilí v této otázce? Pravda je, že příští roky tady bude existovat kontrola. Ale je nesmírně důležité, jaký dopad to bude mít na evropské podniky, když Čína, Brazílie, Indie, USA a všechny státy nebudou činit totež, tak bude pro evropské státy velice těžké uchovat si konkurenceschopnost. Proto je třeba kontrolovat permanentně, co činí i jiné země. Když o tom jenom mluví a nedělají to, bude to velice nebezpečné pro evropské podniky. Kolik, eh, next... Děkuji. Pan Turmes. Buenas tardes, komisario. <coughs> um, I think on the industry... Já si myslím, že eh, co se týče eh, toho průmyslu, tak ze socialistické strany eh, zazněl velice dobrý bod. Před třemi lety já jsem řekl, chceme-li být eh, skutečně eh, seriózní, eh, není problémem environmentální politika pro Evropské unie. Problém je čínský trh a zejména tedy ten moment, kdy se Čína stane tržní ekonomikou. A bude globálním eh, hráčem. Eh, to bylo před třemi lety, my jsme ty tři lety prospali a teď to tady máme. To také pan Martán zdůraznil ve své zprávě v našem výboru v plénu. Ano, je to tak. A to je třeba teď rychle s tím něco udělat. No, a já si tedy myslím, že Paříž eh, skutečně znamenala velkou změnu z důvodu, která, eh, kterou tady vedla komise. Je nás 195 stran, z komisí 196. A co to znamená? Technologie na zvyšování účinnosti energie, obnovitelné zdroje, kabely, sítě, chytré sítě, nabíječky, pro automobily, elektromobily, hybridní eh, automobily tramvaje, vlaky, to je tržní, obrovský globální trh, který prostě explozivně poroste. Ale třeba si říct, kdo to vyvinul, kdo je nejlepší v eh, domech, eh, kabelech, chytrých sítích. No Evropa. Takže teď je třeba udělat dvě věci. Za prvé, potřebujeme mít viditelný, stabilní domácí trh, tak aby všichni mohli nadále inovovat. A druhá věc je, potřebujeme exportní strategii. A já si myslím a já doufám, že eh, v příštím roce to komise zvládne správně. A eh, eh, tento rok v Abu Dhabi, když půjdete do té arény, tak už tam budete o tom moci hovořit, přicházet s podněty. A druhá věc, a to je něco, kde velice souhlasím s analýzou komise. Toto je příležitost pro průmyslovou politiku. Čili já souhlasím s jednou věcí také. To, co jste řekl k daním. Kde je ten problém, eh, že tedy eh, Německo a Dánsko Eh, zdaňují spotřebitele energie a financují eh, z toho eh, důchody a zdravotní péči. Ano, máme tady úspěšné Dánsko, úspěšnou německou ekonomiku a my tady de facto, tady, tady se zelené zdanění transformuje zdanění práce. A a my teď chceme říct eh, eh, Němcům, aby přestali zdaňovat energii, aby přestali zdaňovat práci, no to je naprostý nesmysl. Jak eh, pan komisař má pravda, že, pravdu v tom, že plyn v Spojených státech je daleko dražší než v Americe, ale teď nám potom američané tedy začali s tím e, břidlicovým plynem, ale takže mají nižší, nižší e, nižší e, ceny plynu a my se k tomu teď blížíme. Německý průmysl, který potřebuje hodně energie, je zatraceně konkurenceschopný, protože mají eh, cenu energii jednu z nejnižších v Evropě, levnější než Polsko, levnější než Británie a nemají dražší než eh, Spojené státy. Čili tady eh, <clears throat> dostáváme podrobnější prostor, obraz. Prostě země, které jsou propojené, které plní tu směrnici, jsou na tom dobře mají, mají lepší, lepší ceny, e, e, e, mají prostě příznivější ceny. Děkuji vám. Paní Kumpula Natry. Já jsem z Finska a tady se hodně hovořilo o celkovém obrázku. Eh, já bych chtěla eh, eh, říci, že eh, minulý týden jsme měli 20 stupňů pod nulou v Helsinkách, někde v Laponsku minus 40 a my jsme museli importovat také, také energii. Bohužel větrníky nám nefungovaly, sluneční panely taky nic moc. Nicméně snažíme se hodně využívat obnovitelných zdrojů energie hodně spoleháme na bioenergii a myslím si, že bioekonomika je eh, také docela dobře rozjetá, ale tady se o tom nehovoří. My potřebujeme tedy, eh, potřebujeme tedy společný trh a zatím to tedy funguje třeba spíše eh, se Švédskem a podobně. Eh, když tedy eh, nefouká, nesvítí a je hodně zima, prostě potřebujete tu energii od někud jinut. Ale také máme eh, dovoz z Ruska, čili máme různé regiony, které jsou na tom různé. Ale mám dvě otázky. Pan ministr slovenského předsednictví tady hovořil o energetické diplomacii jako jedné z priorit, jestli když jste k tomu mohl něco říci. A dali, další věc, bioenergetika a bioekonomie, to nás velmi zajímá eh, poněvadž eh, koordinace mezi jednotlivými komisaři v rámci komise je velice důležitá. My hovoříme o směrnici o obnovitelných zdrojích, ale eh, potom hovoříme také o lesích a tady je zase řeč o cirkulární ekonomice, čili Eh, ono je to trošku složitější. Thank you very much, Madame. Děkuji vám. Commissioner, thank you. Time for you. And... I, I will start with the Spanish. Ano, já začnu tady španělštinou. A... Blanco, eh, lo ha dicho. José Blanco to řekl naprosto jasně. Francouzské předsednictví, van Fabius a tým prezidenta Olanda vykonali mimořádnou práci se obrovským pochopením naslouchat všem stranám ve velice dlouhých vyjednáváních i v noci, aby se umožnilo celému světu vyjádřit svůj názor a pak hledajíce vyvážené dohody. Obtížnost takového procesu, jako je proces OSN, je, že dohody lze dosáhnout pouze konsensem. My na no, to zase tak zvyklí nejsme. Každý může tady blokovat. Nicaragua eh, s tou se vyjednávalo hodinu a půl, protože ta chtěla vyhodit to dohodu do vzduchu. A jedna jediná země by měla možnost způsobit, uh, že se nedospěje k dohodě. To je to riziko eh, přechodu z tohoto systému vyjednávání je tedy, že potom ta dohoda bude málo ambiciozní, ale myslím si, že tady se dosáhlo rozumné úrovně ctižádosti. Že je to dohoda, která je krok dopředu. Já nejsem triumfalistou, ale kdybyste se mě ptali, než jsem jel do Paříže po jednom roce, kdy jsem si jezdil celý svět, zda dospějeme k dohodě s těmito prvky, byl by si býval myslel, že to není možné. Myslím si, že všichni, kteří se vyjedná, e, účastnili těchto obtížných vyjednávání, mohou stvrdit, že tato dohoda představuje krok dopředu. Pan Blanco také řekl, že toto je okamžik pro navýšení cílu. No, komise to, co chce teď dělat, je nastartovat všechny nezbytné politiky pro dosažení našeho zásadního cíle, to je snížení emisí o 40 v cílech 2030. To je tedy cílem v současné době. A proto v modelu, na kterém se teď pracuje, se stvrzovalo, že 25 energie bude že 25 z celkového objemu energie bude založeno na obnovitelných energiích. Já chápu ambice parlamentu, já jsem veřejně řekl, že e, v oblasti energetické účinnosti je scénář, kde bychom se mohli dostat dál, také jsem to prohlásil před tímto výborem ve screeningu nebo v, pardon, na slyšení zásadní. Co to tu mám napsané? No, nedomnívám se, že tady je nějaká spokojenost nebo ne. 187 zemí vyšlo vstřícným krokem také k ochraně lesů. A to je jiná situace ve srovnání s minulostí. A proto se domnívám, že toto je třeba spravedlivě hodnotit. Jak už jsem řekl, v Piotu jsme vůbec nedospěli k závazným cílům. Pravdou je, že Evropská unie plnila své cíle, ale zbytek světa, jako například USA, ne, ani Čí, ani Čína, ani USA a Evropská unie produktuje pouze 10 všech světových emisí, čili když to bude dělat jenom Evropa, nedospějeme k žádné globální účinnosti. Komise nedává žádná povolení národní společnostem ve Španělsku, to dělá španělská vláda. Pan Moody. Byl to Moody? Paní Moody. Vždycky. Hovořila o situaci v některých členských státech, eh, o problémech s Čínou. Čína je ve specifické situaci. Po eh, poprvé připravila závaznou dohodu se závazky tedy, ale teď má velký problém, eh, protože Čína je největším emitentem v těchto znečišťujících látech, ale současně tam vidíme i určitý pozitivní směr. Čína se zavázala vytvořit uhlíkový trh, který se bude eh, týkat celé země. A teď už tedy přijala rozhodnutí takto postupovat. My s nimi spolupracujeme eh, právě trh eh, uhlíkových emisí a my budeme mít takový trh samozřejmě také. Eh, a Spojené státy díky tomu to bude možné propojit do celosvětového systému a vzniknou tedy rovné podmínky pro všechny. Paní Toja se také ptala na propojení energetické politiky s dalšími politikami. S tím souhlasím, jak říkal i pan Turmeš, eh, tedy je důležité mít jasný plán, inteligentní plán do budoucna, abychom usnadnili eh, rozvoj eh, těchto typů energie. Přítel Tajany také zmiňuje, jak chceme vyvážit klimatické cíle, těch 20 průmyslového NP, které mm, vzniká, tak to samozřejmě my měníme energetickou politiku tak, aby tam trh fungoval, abychom trh propojili, abychom se zaměřovali na regionální spolupráci, to řekl pan Tonoš Sverice jasně, Eh, protože jinak by eh, se ceny mohly nekontrolovaně zvedat. Největším úkolem je tedy snížit náklady na energii v EU a zajistit fungování energetického trhu. To jsou cíle všech našich kroků politika opatření, které připravujeme. A když připravujeme eh, směrnici o úsporách, tak zaměřujeme se také na ty, kteří stojí tváří v tvář konkurenci ze zahranicí. A právě proto je důležité soustředit se na systém obchodování s povolenkami, aby nám tam neunikal uhlík, abychom měli eh, systém připravený eh, tak, aby byly rovné podmínky v konkurenčním boji. Mm, to se bude týkat také ocelářství, jak už to jsou věci, o kterých se hovořilo ehm, rovné podmínky pro hospodářskou soutěž to by mělo znamenat také závazky na obdobné úrovni ambicí. A důležité je, že eh, situace, z které vycházíme, není vyrovnaná. Budeme to muset zhodnotit každých pět let. Je to tedy také určitý posun a vidíme, že je důležité veřejné mínění, protože v těch zmiňovaných zemích je hodně znečištění, proto právě jejich občané budou žádat, aby se jejich vláda více snažila. A tyto země postupně pos- se posouvají správným směrem, abychom zjistili, která země zase naopak zaostává nebo jde špatným směrem. A to vše by mělo přispět k vytvoření rovných podmínek. To mělo vzniknout už po kyotském protokolu, ale už e, to pak šlo špatnou cestou. A uvědomme si, že v současné době rovné podmínky neexistují, ale pokud stojíme tváří v tvář hospodářské soutěži třeba s Čínou, tak ten problém konkurenceschopnosti není klimatická politika politika. Víte, jaké jsou ceny eh, za eh, tunu uhlíků v tomto smyslu v EU? Ale to není ten hlavní problém. Je tam řada různých problémů a ty budeme muset řešit společně, eh, jak soutěžit s Čínou, jaké by měly být uzavřeny dohody mezistátní ale měli bychom vytvořit ambiciozní energetickou politiku, aby každý mohl využívat příležitosti, které má, protože to musíme vnímat jako velké úkoly. Pokud máme 3,5 bilionů dolarů, tedy velikost trhu od teď eh, dál, eh, uvědomme si, to je také velkou příležitostí pro průmysl v EU, aby aktivně působil v této oblasti. A já si tedy myslím, že máme právě tento typ příležitostí. Ještě k panu Turmesovi bych rád řekl, nevím, jestli to byla náhoda, ale já, věř, já souhlasím s vašimi slovy téměř úplně. Teď mi to začíná dělat starosti, je to překvapivé. Někteří členové eh, výboru mi říkají, že s nimi nesouhlasí, ale mož, teď tady souhlasí. Možná je to i důvod k obavám pro mě samotného. Ale když se podíváme na eh, konferenci COP a předchozí ročníky konferencí, kde byly zastoupeny také nevládní organizace podobně, právě v tomto ročníku konference byly důležité průmyslové podniky. Oni to totiž vnímali jako obchodní příležitost v oblasti obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti, v oblasti eh, různých úspor a podobně. Eh, viděli jsme, jak podniky s napětím sledují, jaký je vývoj, o čem se jedná, jaké návrhy jsou na stole. A právě když se tam zapojilo 187 zemí, které se snažily využívat obnovitelné zdroje, zvýšit energetickou účinnost, právě tady musí mít Evropa čelní postavení. Pokud jde o daně, o tom můžeme ještě diskutovat, ale struktura daní už ne, ta není stejná ani v té evropské 28. Podívejte se, jak je energie v různých státech EU zdaněna. Ono ani nelze vytvořit jednotný trh, který funguje, pokud existuje 28 systémů zdanění v těch zemích je velice obtížné eh, v různých podmínkách stanovit takto regulované ceny. Je obtížné využít trhu, když je systém tak rozdílně nastaven eh, v každém tom státě. Je potřeba tedy ještě ujít velký kus cesty eh, směrem k harmonizaci, aby Evropa byla konkurenceschopná s nízkými cenami. To je to, co bychom si přáli do budoucna. Já si myslím, že jsem odpovídal docela dlouho, snad jsem tedy odpověděl na všechny. Ještě ne, kolega mi připomíná energetická diplomacie. Nepochybně um, hovoříme nejenom o bioenergii, ale o dalších obnovitelných zdrojích. Ale bioenergie patří těmto zdrojům. Každá země by si měla zvážit své možnosti a samozřejmě my do budoucna budeme připravovat také směrnici v této oblasti, protože to je něco, co bude důležitý zdroj energie. A chceme se vyhnout chybám, které jsme učinili v minulosti. A k energetické diplomaci tento rok byl tedy rokem klimatické diplomacie a zcela jistě eh, potřebujeme vytvářet aliance. Mm, a nezapomínejme na energetickou diplomaci. V současné chvíli komise zahajuje eh, dialog na vysoké úrovni s různými zeměmi, Norsko například, ale taky s Tureckem, kde bude dialog na vysoké úrovni. Eh, s Alžírskem a tam také proběhne eh, dialog na vysoké úrovni. Budeme se tedy zaměřovat na tyto země eh, a a také připravujeme dialog s Iranem a s Tureckem. To jsou země, které mají velký význam z hlediska zabezpečení dodávek energie i pro budoucnost Evropské unie. A komise právě bude v této energetické diplomaci aktivní. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane komisaři, za aktivitu a efektivitu. A to nejenom energetická účinnost je důležitá, ale i účinnost v tom, co děláme obecně. A myslím si, že nastal čas na ukončení schůze. Vážení kolegové, budeme mít mnoho dalších příležitostí jednat s kolegou Kanětem. Ehm, pan komisař bude naším pravidelným hostem ještě mnohokrát. Děkuji. Příští schůze se koná 28. ledna, je to čtvrtek, celý den od časného rána až do večera. Je mi líto, že to musím říct, ale je to tak. Celý týden totiž probíhají jednání politických skupin. Výbor má tedy možnost jednat jenom eh, ve čtvrtek od 9 ráno. Buďte připraveni 28.1. Děkuji mnohokrát. Night.